Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Dear colleagues. Milí kolegové, teď máme mm, mm, tři agendy mm, v balíčku SIS po prezentaci eh, návrhu zprávy pana Kueja a pana Lenerse 10. července na zasedání Libe. Tak teď dnes budeme pokračovat s výměnou názoru o pozměňovacích návrzích. Nejprve ale dám slovo panu Kuejovi, který eh, nahrazuje zde i pana Lenarsa na pro účely této výměny názoru a poté budou stínoví mít prostor a další, kteří si tak budou přát. Tak prosím. Máte slovo, Karlosi. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych učinil čtyři poznámky v této fázi. Za prvé pozměňovací návrhy. Obdrželi jsme asi sedm 50 pozměňovacích, 750 pozměňovacích návrhů a z různých frakcí, což ukazuje, jaký význam všichni přičítáme šengenskému informačnímu systému a že si všichni přejeme ho zlepšit. Druhá poznámka týká se to spolupráce se stínovými zpravodaji. Spolupráce se stínovými z ostatních frakcí do posud byla velice konstruktivní. Provedli jsme, nebo máme za sebou čtyři eh, schůze Eh, politické a technické schůze s vynikajícím výsledkem a takže naším přáním společným je, abychom měli silnou vědnavací pozici vůči radě. Třetí poznámka. Mm, ta se týká návrhu komise SIS, pokud jde o návrat. Zde pohovořím o, za kolegu Lenarse, a, mm, který se omlouvá, že dnes nemohl přijet. Takže zlepšit efektivní návraty, to je důležité, tak abychom vůbec zachovali důvěru veřejnosti v náš asilový systém. Eh, zdůraznil to i pan předseda Jean-Claude Juncker, když hovořil o stavu Unie. A poté včera i to zaznělo, eh, kdy eh, jsme hovořili o posílení příslušné agentury. Takže tím se zvětší, zvýší i mm, lepší povědomí o návratech a zlepší se i spolupráce díky systému SIS. 38 mm, eh, eh, pozměňovacích návrhů bylo předloženo k této zprávě a příští týden se budou projednávat technické aspekty na schůzi stínových. Nyní eh, je třeba, abychom si ujasnili cestu. Chceme, aby ten systém byl praktický, není nutné upozorňovat na všechny situace, třeba u osob z třetích zemích, eh, kteří jsou eh, v detenčním zařízení a čekají na vyhoštění. Potom zpráva pana Lenerse a moje zpráva jsou propojeny, pokud jde o policejní a pohraniční spolupráci a chceme tedy zajistit, aby vše bylo v souladu. Harmonogram, nyní třetí bod. Moje poslední poznámka se týká harmonogramu. My jsme si stanovili, a to se v podstatě týká všech tří eh, témat, chceme se dohodnout s radou do konce roku. A eh, proto vyvíjíme veškeré úsilí, abychom do 12. října odsouhlasili pozici parlamentu a já si velice cením úsilí stínových zpravodajů, kteří se snaží splnit tento harmonogram, který je ambiciozní. Závěrem bych řekl, jak jsem již řekl několikrát, SIS Skutečně to je nejvíce užívaný, nejlépe implementovaný nástroj v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti, mm, práva a musí zůstat takovým to i do budoucna. Já jsem přesvědčen, že i díky nám budeme schopni zvýšit bezpečnost pro naše občany a přitom respektovat jejich základní práva. Děkuji. Děkuji. A nevidím paní Miriam Dali, takže paní Cipl ji nahradí. Paní Cipl, děkuji. Bohužel Miriam Dalina Šestínová dnes nemůže tady být, poněvadž je v Ženevě, kde zastupuje naší frakci při vyjednávání o Minamatské umluvě. Takže já řeknu pár slov za ní. E, naše stínová zpravodajka se těší na vyjednávání, která povedou ke kompromisu mezi všemi politickými skupinami a doufejme, tím se posílí důvěra občanů v bezpečnostní nástroje EU a také se zajistí, že takovéto nástroje budou úměrné cíly a vezmou do úvahy e, základní práva, protože to tady často řešíme ve výboru. SIS jeden z největších, a kolega Coelho to již řekl, jeden z největších IT systémů na světě a v podstatě je to kompenzační eh, prostředek, kterým, který zajistil eh, vlastně takovou náhradu kontrol na hranicích. Proto musí zajistit vysokou míru bezpečnosti, včetně bezpečnost a ochranu osobních údajů občanů, především s ohledem na citlivé údaje jako DNA a podobně. Naše skupina chce zdůraznit čtyři klíčové body, které eh, mm, jsou takovou základní linií našich pozměňovacích návrhů. Většinou jsou to horizontální témata, takže eh, netýka, netýkají se jednotlivých témat, ale všech dohromady. Za prvé, my jako frakce máme pocit, že je důležité si vyjasnit jazyk, terminologii, kterou tyto návrhy používají, tak, aby nevinné osoby v podstatě se, eh, eh, nebyly semlety tím systémem. A je třeba, aby skutečně eh, abych ten systém se zaměřil na skutečné kriminálníky, pachatele trestných činů jako terorismus a podobně a aby byla jistota, že jsou to právě tyto osoby. Za druhé, chceme zdůraznit význam toho, že musíme zajistit proporcionalitu, a to především s ohledem na to, kdo by měl mít přístup k údajům v tomto systému SIS a z tohoto důvodu náš, eh, naše stínová také předložila pozměňovací návrhy. Pokud jde o uchovávání dat, tak stínová zpravodajka předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, které apelují na snížení zkrácení eh, toho pětiletého období na tříleté období. Tyto pozměňovací návrhy v podstatě i eh, mm, eh, podporují stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, jsou s tím v souladu a podle nás i respektují judikát soudního dvora, který se týká uchovávání dat a nedávný E, nedávný judiká týkající se PNR mezi námi a Kanadou. Dále naše stínová zpravodajka chce, aby zde byla nová, sek, nová, nová sekce, doplněna nová sekce nebo kapitola o sankcích. To je důležité. Jsme přesvědčeni, že jak členské státy, tak i agentury, které mají přístup k tomuto, tak musí zajistit vysokou míru zodpovědnosti, pokud jde o Eh, nezákonný přístup k údajům, zneužívání údajů, které se dostanou do systému a eh, výměny doplňujících informací. Tudíž, abych to uzavřela, ještě je před námi hodně práce, ale jsme vstřícní a jsme optimisti. Doufáme v dobrý výsledek. Thanks a lot. Děkuji. A nyní pan Depres jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve bych chtěl eh, poděkovat za vstřícnost našeho zpravodaje. Eh, má na starosti eh, již takto dvě zprávy a dnes převzal i tu třetí. Tudíž nejprve mu chci poděkovat za vstřícnost, vstřícnost zpravodaje a za kvalitní výměny názorů mezi stínovými zpravodaji během jím zorganizovaných schůzí. A teď pokud jde nejprve o SIS návraty, mohu říci obecně k tomu toto, že já souhlasím téměř se veškerými všemi návrhy, které byly předloženy pravodajem, a to především zde chci zmínit jeho pozměňovací návrhy, jehož cílem je posílit záruky během výměny informací, doplňujících informací se třetími zemi, jako je to v případě Eurodaku. Takže děkuji. Ale ještě bych chtěl uvést dvě věci, kde mám trochu eh, jiný náhled na věc. Mm, nejsem přesvědčen o tom, že je vhodné v systému SIS uchovávat údaje o návratech po dobu pěti let, poté co efektivně začalo být, nebo po té, co bylo účinná, bylo účinnosti rozhodnutí. SIS je operativní databáze přece, která dává přesné pokyny, instrukce eh, a ohledně úkonu. A jakmile, mm, mm, takže já si myslím, že informace, které třeba tam uchovávat, eh, takže tady to mm, nemá být v SISu, protože tam eh, nejde o vyhošťování, to je, na to máme Eurodac. A potom i eh, digitál, potom eh, otázky, otisky prstů a spíše než daktylografické údaje, nevím, proč on to nahrazuje, tyto mm, termíny. Já si myslím, čím více informací, tím lépe. Já bych tedy neomezoval rozsah těchto informací, které lze vkládat do systému. A teď pokud jde o SIS eh, hranice a policie, samozřejmě to vás nepřekvapí. Já souhlasím víceméně s návrhem zpravodaje. I sdílím jeho obavy, co se týče povinnosti členských států mít k dispozici národní kopii. Já myslím, že je žádoucí nenutit členské státy, aby měly národní kopii, ale spíše je třeba posílit eh, infrastrukturu centrálního systému tak, aby eh, se úkony nemusely eh, množit, ale naopak, aby to bylo efektivní. Také podporuji návrh zpravodaje ohledně rychlosti, se kterou je třeba reagovat na určité žádosti o informace. Eh, podle ustanovení po té, co byla podána doplňující žádost o informace třeba od policie nebo od pohraniční stráže, tak eh, Siren zareaguje co nejrychleji a to maximálně do 12 hodin. Neboť my jsme vytvořili tedy úřad, který musí být operativní 24 hodin eh, non-stop, 7 dní v týdnu, a především v oblasti terorismu, identifikace teroristů, kde ty lhuty jsou důležité. Nelze říci, že tam bude maximálně 12 hodin, jak navrhuje pan Coelho. Já podporuji eh, jeho požadavek, aby Siren reagovala okamžitě v případě terorismu. Také chci zdůraznit myšlenku, podle které veškeré informace, a to především, které se týkají terorismu, musí se notifikovat Europolu. Takový příklad, abych to vysvětlil já, dejme tomu, že dojde k atentátu v Německu, že <clears throat> německá policie identifikovala pachatele, jeho jméno, zná, stotožnila ho, ale neměla čas to vložit do SIS. A ten pachatel opustil německé území, jel do Belgie a tam ho zajistili, protože to signalizovala Francie. Jediné dvě země, ano, on třeba je v Belgii, chce nasednout eh, do letadla, eh, takže jedině v tom bude Belgie a Něme- mm, Francie, ale Německo ne. A to, mm, protože dokud nebudou ty informace mm, systematicky se předávat Europolu, tak to bude neefektivní. Automatické předávání některých typů informací Europolu, to je z operativního eh, důvodu nezbytné, abychom efektivně bojovali proti terorismu. Já ještě budu mít další body, ale obecně si myslím, že Hmm, se spravodajem a se stínovými máme na stole výborný výsledek, atmosféra pracovně velice konstruktivní. Všichni si uvědomí, jak je to důležité. Thank you. Děkuji vám. A slovo má Marie Kristin Verža. No, no, já vám děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám. A jak víte, tak jsem eh, se tímto textem nezabýval dostatečně, ale tra- pracovala jsem také na systému vstupu-výstupu, a, ale ta globální logika, kterou vnímám, mě znepokojuje. Zejména ve vztahu k tomu třetímu eh, textu SIS návraty. Protože tady je určitý vztah mezi terorismem, kriminalitou a nelegální migrací. Samozřejmě, já chápu otázku bezpečnosti, ostrahy, hranic a tak dále. To všechno chápu. Ale prostě je eh, tu takový efekt z hlediska vnímání, včetně těch orgánů, které budou mít přístup ke všem těm databázím. A já říkám, že bylo dobré uchovat si na to tu eh, globální perspektivu. Jsem o to více znepokojena, že legislativa s členskými státy není zharmonizována, není sladěna v otázce, eh, řekněme, legální migrace. Dokonce, dokonce ani v eh, otázce ochrany uprchlíků. Takže já se snažím pochopit, jak ty systémy těch výstrah se mohou eh, skutečně uplatnit eh, v kontextu ehm, žadatelů o azyl, například, protože jsou dělány určité eh, určitá vyhoštění ze strany některých členských států. Třeba se podívejme na belgické zprávy, kdy belgické orgány a sudánské orgány se sejdou, aby identifikovali osoby, a usnadnili jejich návrat. No tak pokud máme takovýto systém na evropské úrovni, kde budou existovat systematické alerty, tak pak eh, je tu určité znepokojení z hlediska toho, co se z Evropské unie stane a jak vnímá své hodnoty. Samozřejmě, že eh, evro- lidská práva platí pro evropské občany, ale také pro občany třetích zemí. Jak víte, v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili, jsme Eh, trvali eh, na některých věcech. Samozřejmě soud máme ty principiální návrhy, vyslovili jsme se proti eh, takovém označování různému, ale chceme mít a vyhlašování chceme mít alespoň takový konstruktivní přístup, abychom minimálně se drželi hodnot Evropské unie. Takže my jsme představili některé návrhy, jimiž se snažíme eh, eh, stanovit ten celkový rámec a dojít k nějaké finalitě, pokud jde o přiměřenost. Já jsem eh, s vámi zpracovala, vím, že vám na tom záleží a je, že chápete, že je důležité, aby ty jednotlivé finality neměly úplně stejné, stejné výzvy z hlediska tedy eh, těch údajů, které jsou schromážděny a tak dále. A z hlediska například eh, eh, tváře vlastně podoby ukládání, ukládání materiálu identifikačního. Dále otázka těch práv na kterých se mohou domáhat eh, dotčené osoby, zejména pokud jsou to občané třetích zemí a zejména když tyto osoby jsou eh, považovány, že se, že se tedy nacházejí v, eh, řekněme, v nelegální, neregulární situaci, ale přesto mají právo přístupu k údajům, případně právo na modifikaci těchto údajů, pokud jsou tyto údaje chybné a pokud to může nějakým způsobem ovlivňovat jejich eh, délku jejich pobytu a vůbec veškerá práva, která souvisí s ochranou údajů. A teď samozřejmě nebudu ani zmiňovat další věci, jako naše všeobecné pozice, obzvlášť ve vztahu k ženevské úmluvě, kde myslím, že se nám věci daří stále hůř, pokud jde o uplatnění ze strany členských států. Takže tu máme pravidla na evropské úrovni a my bychom eh, skutečně je měli hájit a eh, ne, nevydávat se tolik tou cestou, eh, již začí, mají tendenci směřovat některé členské státy, které trochu zapomínají na lidská práva. Nevidím další stínové zpravodaje, A slovo dám paní Činčík. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat eh, zpravodajovi a všem kolegům, kteří pracující na tomto, pracují na tomto tématu, tedy na řízení SIS. Děkuji za vynikající výsledky zatím, eh, protože jde o velice složitou tematiku, eh, jde o nástroj, který podle mě je zásadní pro bezpečnost, ale vždy musí také respektovat práva občanů jak správně i řekla paní Cipl ve svém vstupu, také ještě bych chtěla se zastavit u jednoho specifického aspektu a to je, že systém SIS je nezbytný podle zprávy proto, abychom v eh, i e, jak si e, bojovali proti e, situacím, kdy nezletilé osoby, děti tedy jsou nezvěstné, takže k tomu proto jsme předložili určité pozměňovací návrhy, protože je třeba vzít do zvláštní úvahy při aplikaci systému právě zájmy nezletilých osob. Například máme zde po některé pozměňovací návrhy, které se týkají právě eh, údajů o nezletilých osobách a je třeba vždycky i v tomto spolupracovat s úřady na ochranu dítěte. Samozřejmě především jde o eh, nezletilé osoby bez doprovodu, které se stanou nezvěstnými a zde je třeba vždycky při mm, zavádění údajů o nich mít na paměti ochranu nezletilých osob. My jsme Eh, eh, předložili tedy pozměňovací návrhy, které právě se týkají situace těchto nezležilých osob a je třeba tedy vůči nim přijmout specifická opatření, která budou řešit právě tyto typy situací, ve kterých se odstnou děti, kde příslušné orgány by měly adaptovat svoje řešení, svoje reakce, protože mm, situace nezletilé osoby, cizince, který se dostane na naše území, no tak a poté v podstatě mm, my o, po něm, o něm ztratíme jakoukoliv informaci, jakékoliv stopy, tak to je často lze předpokládat, že eh, mm, došlo k únosu nebo k zneužívání nebo obchodování s touto osobou. Takže proto bychom měli tato opatření adaptovat eh, na a uspůsobit situaci těchto osob a především, aby nedocházelo k traumatizaci, traum, traumatům těchto dětí. Já jsem chtěla zdůraznit eh, a mm, právě toto v našich návrzích, že je třeba především vždycky v tomto spolupracovat s příslušnými úřady na ochranu dítěte. Myslím si, že hm, práce kolegů eh, je hm, již takto velice dobrá, úspěšná, ale ještě bych ráda rozpracovala tento dokument v těchto aspektech, tak abychom měli řešení, které, se kterým budeme souhlasit všichni. Je to nástroj, se kterým budou pracovat eh, policejní a soudní orgány a je třeba do toho zakomponovat právě i ten aspekt ochrany práv a to především těch nejzranitelnějších kategorií lidí, což jsou děti. Thanks and, uh... Děkuji vám. Paní Le Breton, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže na úvod mi dovolte říct, že naše skupina je proti šengenským dohodám. Musíme být pragmatičtí samozřejmě, protože ta dohoda existuje. A dokud existuje, musíme se snažit, aby byla co nejefektivnější, tak aby jsme ji mohli bojovat proti nelegální migraci. Mám pocit, že návrh na řízení se to, toto dělá, již se právě týká eh, denetová zpráva, zpráva Denet, ale je to návrh, který se snaží využít SIS, Schengenský informační systém, k tomu, aby bylo možné co nejlépe eh, osoby, které se nachází v neregulární nelegální situaci, posílat pryč. Pokud o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak konstatuji, že jsou to některé, které posilují tento cíl, eh, takže ty jdou správným směrem. A já bych uvedl několik příkladů. Pozměňovací eh, návrh číslo 5, který umožňuje pět let ponechat eh, ten signál týkající se těch tedy, cizinců z hlediska zákazu dalšího nového vstupu, dále identifikace Eh, těch, kteří byli označeni dále číslo 20, který, eh, kterým se navrhuje publikovat ve zprávě Evrop, zmíněné Evropské agentury statistiky o počtu návratů. A je, já myslím, že to je tedy několik pozměňovacích návrhů, které ukazují, jakým způsobem lze používat tento šengenský systém k tomu, abychom co nejvíce přiškrtili eh, tuto migrační záplavu. Děkuji, pan Radev. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Migrační krize je krize, také krize bezpečnostní, která podrobuje zkoušce naše bezpečnostní systémy a informační systémy. Tyto systémy musí sloužit pořádko, v zájmu pořádku, pořádkových sil a také těch eh, orgánů v činných trestní řízení a těch, které eh, se zabývají ostranou hranic, ostrahou hranic. Nová opatření, nová ustanovení mají za cíl zajistit lepší bezpečnost na evropské hranici. A já vás si vyzvat k tomu, abyste podpořili změny a pozměňovací návrhy týkající se těch eh, navracených osob. I v případě, že není zákaz na eh, navracení. V případě eh, jde o to, aby tedy příslušné orgány měly informace, když mají informace dané orgány o tom, zda ta osoba představuje či nepředstavuje nebezpečí. Tak to by bylo možno lépe eh, zajistit eh, bez ostrahu hranic, tedy zejména vnějších hranic. Ale pokud je o bezpečnost zemí, jako je třeba Bulharsko, které na 100% uplatňují všechna ustanovení opatření, tak ty musí mít, musí být samozřejmě eh, dostat právo vstoupit do šengenského prostoru. A jak eh, ukazuje projev eh, předsedy Evropské komise, tak se zdá, že eh, tomuto, tento, tomuto hlasu se nyní naslouchá. děkuji, nyní dostane zas, slovo zástupce předsednictví rady. Thank you, members of parliament. Děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové, za předsednictví vás mohu informovat k tomuto dokumentu eh, maximálně. Teď končíme postup prací nad tímto tématem. Jsem rád, že harmonogram navržený parlamentem víceméně je radou dodržován, námi taky, takže se snažíme o obecný přístup v radě, v parlamentu se bude hlasovat. Zpráva je víceméně hotová, trialog tedy může začít co nejdříve s cílem pokud možno dosáhnutí dohody do konce roku. Pro nás je tedy dobrou zprávou, že jsme tak říkajíc všichni na jedné lodi a z dnešních příspěvků vyplývá, že Rada i parlament sledují stejný cíl, to znamená zajistit co nejlepší a nejpraktičtější systém pro lidi, kteří jej budou provádět, tak, aby byla zabezpečena bezpečnost Evropské unie. Děkuji. Děkuji a... Děkuji. Teď ještě čekáme na vyjádření komise eh, paní Žužena Velkary Jansen. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci výboru Libe. Já chci poděkovat za veškerá vyjádření. Byla promyšlená. Je vidět, že máte hluboké znalosti tohoto tématu. co se týče mm, všech těch aspektů, o nich se hovořilo i v radě, vyplynulo, že naše zájmy jdou stejným směrem, takže v zásadě částečně ta debata, která probíhala v radě, se také odráží ve vašich návrzích pozměňovacích, takže si myslím, že se nám podaří, doufejme do konce roku, dosáhnout dohody eh, nad tímto dokumentem. Ohledně Europolu se podařilo dosáhnout eh, dobrého pokroku, jak už řekl pan Debre, protože eh, Europol začal ten systém využívat velice aktivně, již vlastně pomocí technické implementace vyhledávací podle bečů, podle tedy těch dávek. Eh, začal Europol velice aktivně využívat ten systém několik tisíckrát, eh, pak ještě přibudou doplňující informace a pak eh, přijdou vlastně notifikace v reálném času, co se týče těch vyhledávání, což je velice jednoduchá, efektivní cesta, jak komunikovat s Europolem a stát se součástí té informační výměny. Takže se nám podařilo dosáhnout dobrého pokroku. Zvláště je důležité udržet standardy, které v právním nástroji a jeho provádění se očekávají. Protože, jak i vy jste řekli, SIS je klíčový pro bezpečnost evropských občanů. Nejenom co se týče ochrany před terorismem, ale i před běžnou každodenní trestnou činností. To je pro občany důležité. Budou-li se cítit bezpečně tam, kde žijí. A bojuje se tam proti trestné činnosti. Proto je důležité udržet stejné normy, stejné standardy a rozhodně je nezničovat, zvláště váš návrh eh, pozměňovací, eh, který se týká článku 36 oddělené a nebo specifické kontroly. Tady zdůrazňuji, že eh, možnost těchto kontrol eh, se bude aplikovat v budoucnu na všechny různé druhy trestné činnosti, nejenom na závažnou trestnou činnost, nejenom trestné činy, jejichž dolní hranice odnětí svobody jsou tři roky, ale eh, i na tedy mírnější trestné tresty. Uvedu příklad eh, organizované krádeže eh, v obchodě eh, velice škodí majitelům obchodů a mohou je ošidit až o 20 jejich příjmů, jak vyplývá z jednoho průzkumu v Německu. Je tady důležité, abychom řešili nejenom terorismus, ale i další trestnou činnost, jejíž tedy sankcionování je mnohem jednější. A teď několik slov k uchovávání údajů. Vy jste se vyjádřili v tom, že chcete zachovat stávající období a, a uchovávání údajů. Možná, že to slovo uchovávání, retention, není zrovna nejvhodnější, protože to se vždy vztahuje k bezpečnosti údajů, takže dopokud dos, dokud to diktuje tedy hledisko bezpečnosti, tak je potřeba tedy tu retenci údajů, to uchávání údajů zajistit. To znamená, eh, to znamená třeba, než se najde hledaná nebo pohřešovaná osoba a tak dále. Neboli by bylo dobré eh, tomu neříkat retenční období, ale eh, období revize nebo hodnocení. A aby bylo možné snížit byrokracii ulehčit těm orgánům, by bylo dobré zachovat tu pětileté období hodnocení. A co se týče citlivějších eh, kategorií, jako jsou eh, ty eh, oddělené a specifické kontroly nebo zranitelné a pohřešované osoby, tam to období by byl jeden rok, takže si myslím, že žádné riziko delšího období uchovávání údajů pro tato výstražná znamení nehrozí. Co se týče návratů, řekli jste, že by bylo dobré mít pětileté období, i když e, vlastně e, ten signál splnil e, svou funkci a ukázalo se, že ta osoba byla navrácena vzhledem k tomu, že proti tomu systému se lze bránit žalobou, e, je také nutné, e, aby všechny strany věděly, e, co od koho se může chtít. Pakliže ty signály varovné v systému zůstanou, tak by to nebylo vlastně v souladu s účelem SISu může vzniknout problém ochrany údajů anebo porušení základních práv těch toho datového subjektu, neboli pro eh, účely návratu a informací o navracené osobě. To nebude v SISu, ale existují jiné systémy, jako třeba Eurodac anebo podobné systémy, které by se daly pro tento účel využít. Toto jsou tady ty hlavní aspekty. Co se týče těch povinných národních kopií, tady zase poukazuji na to, že Eh, nehovoříme o úplných národních kopiích, ale částečných národních kopiích, které obsahují pouze alfanumerické údaje. To je velký rozdíl. A také jistě souhlasíte eh, s tím, že je potřeba posílit centrální systém. Ale ten se stává z různých součástí, ze sítě a i ta síť se skládá z různých eh, komponentů a potom ještě aplikace a tady vždycky je určité riziko, že ty komponenty mohou spadnout. A pro jednotlivé země je velice důležité, aby měly své možné možnost, eh, vlastně možnosti záloh, zálohy, aby měly své národní kopie. A v této souvislosti zdůrazňuji, že národní kopie podléhá velice náročným přísným pravidlům na bezpečnost a ochranu údajů a také konzistentnosti údajů, tak aby ty údaje, vlastně, které budou v národní kopii a centrální systému, byla, byla stejná a každý měsíc se to kontroluje a e, vypracovávají se zprávy. E, prozatím je mezi členskými státy nulová diskrepance. Kdyby došlo k nějakému velkému incidentu, nebo když došlo, tak se ukázalo, že je užitečné mít národní kopii, protože i když síť ještě nebyla k dispozici, ten členský stát stejně byl schopen provést eh, kontrolu v SISu. Proto chceme v tomto ohledu ten návrh zachovat. Těšíme se na trialog, těšíme se na debatu s vámi již brzy. Děkuji. Děkuji. a dám slovo zpravodaji k závěrečným poznámkám. Děkuji, paní předsedající, děkuji komisi i radě za ochotnou a kvalitní spolupráci s oběma institucemi. Velice mi pomohly. Dovolte několik poznámek. Za prvé děkuji všem stínovým zpravodajům ze všech frakcí za jejich pomoc a práci. Paní Sipl, chci říci, že eh, sdílíme to znepokojení, co se týče přístupu a co se týče sankcí. My sami jsme stejným směrem podali pozměňovací návrhy, podobně jako socialisté, neboli tady to vidíme stejně. Eh, komentář a pokud jde o pana Depreze, tak tomu bych řekl, že já mu děkuji, poněvadž tady mezi námi panuje schod. A pokud jde o ty národní kopie. A i e, pokud jde o ten fakt, že je třeba posílit stabilitu a efektivitu toho centrálního systému. Já děkuji liberálům, že s námi souhlasí a také souhlasím s komentářem pana Depreze na adresu nutnosti zajistit, mm, jakožto eh, zájmu efektiv, efektivity je třeba zajistit eh, tu reakci úřadu Siren. 12 hodin je hodně, především v případě, kdy potřebujeme eh, okamžitou reakci. A to platí v případě terorismu, ale nejenom v případě terorismu. A pokud jde o paní Verža, tak tomu bych eh, řekl, že eh, sdílím eh, komentář, že nelze dávat dohromady otázku migrace, uprchlíků a terorismu. Ano, samozřejmě tomu je třeba se vyhnout a já vím, že určitě tady se mnou může souhlasit také souhlasím s tím, že lidská nebo základní práva jsou pro všechny a nejenom pro evropské občany a i děkuji paní Verža za její pozměňovací návrh ohledně práv mm, osob ze třetích zemí v tomto systému. Já myslím, že to je něco, co lze i doplnit do té závěrečné zprávy. A pokud by paní Verža dovolila, tak bych eh, si dovolil říci, že pokud jde o GUE, tak podle mě je to snažší zajistit eh, správné používání toho systému, který již máme, eh, s tím, že zde mm, musíme mít evidentnější záruky, pojistky, já chápu eh, skepsi paní Verža, pokud jde o ty nové systémy, ale mm, když máme již něco, co funguje, co máme, a když víme, jak lze tam chránit základní práva, tak si myslím, že tady můžeme um, zlepšit eh, systém, který již máme. A paní Kiniči souhlasíme. Jsme na stejné vlnové délce. Pokud nyní, já myslím, že teď, když reforma SIS právě se snaží eh, posílit mm, záruky pro nezletilé osoby a děti. Já osobně jsem a moje praxe, my jsme předložili pozměňovací návrhy, které se týkají údajů o dětech, které se uvádí v systému a právě s cílem chránit děti. A nikdy jsem nezapomněl na to, co nám řekl Europol, a to, že 10 tisíc dětí je nezvěstných, zmizelo na území EU, což je naše hamba. A je třeba zajistit, že do budoucna se toto opakovat nebude. Děkuji. Pan Deprez. K panu Le Breton. On se hlavně vyjadřoval ke zprávě pana Lenerse. Já to kolegovi předám. To tež platí na pana Radeva. Také většina poznámek byla právě na adresu návratu, ale pan Radev se vyjádřil mm, na adresu Bulharska. S tím souhlasím. Já jsem byl zpravodajem parlamentu právě eh, pro rozšíření Schengenu o Bulharsko a Rumunsko. A jediné kritérium tehdy bylo eh, prověřit veškeré podmínky. A, eh, a parlamentu většina dospěl k závěru, že podmínky jsou splněny, prověřeny a že není důvod, žádný politický ani technický důvod, který by bránil Bulharsku či a Rumunsku se přidružit k Schengenu. Já myslím, paní předsedkyně, že tím jsem odpověděl na všechny připomínky a chci poděkovat všem stínovým a jsem optimista určitě se nám podaří splnit harmonogram a je to také harmonogram rady, takže doufám, že rada i a parlament se do konce roku dohodnou. Okay, thank you. Thank you very much for your incredible... Děkuji za uh, neuvěřitelně profesionální práci, Karlosy. Uh, eh, Hlasování ve výboru Libe bude probíhat 13. nebo 12. října. A dalším bodem na našem pořadu jednání, vážení kolegové, je boj proti praní peněz prostředky trestního práva, prezentace návrhu zprávy. Máme tady zpravodaje pana Korao. První prezentace v našem výboru už proběhla 29. června a navržena směrnice byla předložena eh, v prosinci 2016 na základě eh, úmluvy Rady Evropy z roku 2015 o praní peněz, vyhledávání, zabavování a tak dále, výnosu stresné činnosti eh, a Eh, financování terorismu a eh, ještě nebyla ratifikována všemi členskými státy. A eh, má to doporučení tedy finanční skupiny fat Jde nad rámec těch klasických nástrojů, to znamená počet predikativních trestných činů, samopraní. Rada schválila svůj obecný přístup 8. června 2017. A já teď dám slovo panu Korao, panu zpravodaji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dobře, Především chci poděkovat eh, všem stínovým za spolupráci a eh, za eh, přípravnou práci, za diskuzi, za to snahu skutečně přijmout jasný rámec, jasný mm, dokument, jasnou směrnici, která je velice důležitá, protože když hovoříme o harmonizaci trestních systémů v boji proti praní peněz, tak vlastně to je trestný čin, který je skutečně hanebný, který se týká organizovaného zločinu, který se týká jejich snahy dostat se na legální trhy, eh, tam pronikat se svými nekalými eh, nebo ne, svými tedy praktikami, eh, nezákonnými praktikami. A bohužel máme rozdílné trestní systémy, což velice komplikuje uh, Eh, eh, našim což brání našim soudcům a prokurátorům reagovat na tento jev a tudíž eh, řádné využívání tohoto nástroje, této směrnice, bude vynikající příležitostí pro evropské instituce přistupovat k potírání tohoto, těchto hanebných trestných činů. Já chci poděkovat i komisi za tento návrh, protože to je velice dobrý návrh směrnice, na kterém jsme pracovali, ale určitě mm, ty výsledky budou dobré. Je třeba mít text, který bude kompletní, efektivní a proto jsme se zaměřili na to, eh, na ta taková ožehavá témata, mm, která jsou často nepochopitelná v tom návrhu. Eh, naše eh, práce vedla k 27 pozměňovacím návrhům k návrhu komise a týkají se nejrůznějších bodů, jak tam uvidíte, ty hlavní samozřejmě Eh, se týkají právě definice mm, eh, toho, této skutkové podstaty praní peněz a výklad mm, eh, často vedla k takovým smateným mm, jaksi přístupům a potom bylo těžké prokazovat tento trestný čin. Teď pokud jde o obrácené e, důkazní břemeno, což je nástroj, který se v Itálii třeba používá právě pro potírání nebo pro, eh, v boji proti pro, pro počírání organizovaného zločinu, kdy soudci mají konkrétní nástroje, třeba jak eh, eh, zajišťovat peníze, aby mohli propadnout, protože to je to, co i soudce Falcone prosazoval, je třeba především mafii zbavit peněz prostředků. A zde proto máme nový článek, který se týká propadnutí výnosu z trestné činnosti pro nás to je velice významný článek, ale my jsme vyloučili, aby obrácené eh, důkazní břemeno bylo jenom tak čistě obracení eh, břemeno. Je třeba zachovat určitou rovnováhu i eh, práva obžalovaných je třeba zajistit. A samozřejmě pokud jde o konfiskaci propadnutí, takže zde je třeba, aby ten eh, soudce tedy eh, eh, vedl tedy důkazní, dokazování tak, aby to bylo nad veškerou pochybnost. A potom dvojí trestnost trestného jednání. A zde my jsme chtěli zavést vlastně mm, takovou e, e, dvojí paralelní možnost. E, je třeba garantovat i to, že se bude stíhat čistě čistě i Ehm, čistě jenom praní peněz, i když samozřejmě je zde předpoklad, že zde musí být prokázán ten predikativní trestní čin, který se bude také stíhat, ale my jsme chtěli, aby, ale samozřejmě v některých členských státech je praní špinavých peněz samotnou, samostatnou skutkovou podstatou, takže je třeba zachovat těmto členským státům, aby měli možnost stíhat eh, i eh, tento trestný čin praní peněz pouze, ale samozřejmě potom hm, jsou zde určité země, které hm, hm, mají tedy výjimku, třeba když je to praní peněz propojeno se závaznými trestnými činy, jako je obchodování s lidmi například. A e, zde je třeba samozřejmě, ale by i sankce za toto byly e, velice e, odstrašující, dostatečně odstrašující, například vyloučit daný subjekt z různých výběrových řízení. Zde já doufám, že budeme účinně spolupracovat s ostatními stínovými a že se dohodneme na nejlepších kompromisech, tak abychom přijali postoj, který bude razantní při vyjednávání s komisí a radou, abychom eh, rychle se dohodli. Pokud jde o harmonogram, tak kalendář stanoví, že 12.10. Eh, bude prezentace pozměňovacích návrhů zde ve výboru a 19. Eh, tedy října se budou prezentovat, 13. listopadu se bude hlasovat a já doufám, že se nám podaří hlasovat v plénu mezi listopad, někdy tedy v listopadu, tak abychom mohli do konce roku toto všechno uzavřít, jak jsem již řekl, protože se to již určitou dobu vleče. Thank you. Děkuji. No, slovo dostane Monika Halmár, jakožto stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat našemu zpravodaji, ale také stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a za to, že už jsme si mohli intenzivně vyměnit názory, vyslechli jsme odborníky a blahopřeji za kvalitu zprávy, před, která před námi dnes stojí. Na tomto podkladě můžeme kvalitně pracovat. Máme před sebou eh, cena, rozšíření působnosti, jako ku příkladu, když třeba se neví eh, k nějakému časovému bodu, eh, kdy se k nám dostanou nějaké peníze, a teprve později člověk zjistí, že ty peníze eh, jsou vlastně z nějakých trestně, trestných zločinných zdrojů, že tedy potom eh, to eh, bude trestné, anebo ta hranice 500 tisíc euro, anebo je tady myšlenka zapracovat tam ještě zvláště závažné predikativní trestné činy. To jsou dobré nápady, pro mě ještě je eh, otázka, jestli se zaměřit pouze na terorismus a ilegální eh, obchody zbraně, zbra, se zbraněmi, ale třeba další těžké trestné činy, jako třeba, eh, jako třeba sexuální zneužívání dětí, Eh, odebírání orgánů na transplantaci a tak dále, jestli ten seznám bychom neměli mít spíše otevřený, jestli se máme omezet, omezovat opravdu jenom na eh, dva závažné typy trestné činnosti, to znamená terorismus a eh, nedovolený obchod zbraněmi podle mě nemá takový smysl prostě se zaměřit pouze jenom na tyto dva typy trestné činnosti a opomenout všechny ostatní. O tom bychom ještě měli mluvit. A co by mě také zajímalo, Eh, to jsou aktivity, eh, a kolegyně Gomez o tom eh, hodně mluvila, to jsou takový ten smurfing a ty zástěrkové firmy, ten smurfing, to je takový to, takové to drobení peněz na drobné nenápadné sumy a potom dlouho znamená, než si orgány činné trestním řízení povšimnou, že dochází k nějaké trestné činnosti, protože to všechno probíhá pod Prahem eh, těch eh, určitých eh, stropů, těch, těch částek a, a to potom stěžuje situaci orgánů činných v trestním řízení. A co se týče zabavování, tady bychom měli mluvit o tom, že na to vlastně máme specifickou směrnici, jestli máme konkrétně Eh, odkazovat na tuto směrnici, protože kdybychom tady měli vlastně dublovanou právní úpravu, to by asi eh, dost stížilo život všem, eh, co to budou provádět. Bylo by dobré se s radou a komisí ještě dohodnout, že by bylo dobré se dohodnout tady na jednom právním nástroji. A jinak mám ještě pár otázky a ty si můžeme eh, dohodnout mezi sebou během našich dalších debat eh, a jinak chci poblahopřát tedy k tomu vlastně nastavenému typu spolupráce, který jistě povede k úspěchu. Děkuji. Uh, no. Děkuji, Moniko. A slovo má Ana Gomeš. Děkuji, paní Corral, za tuto zprávu setkání s experty, které jste zorganizovali, to by bylo velice užitečné pro nás, pro stínové zpravodaje, že jsme si udělali představu o tom, o co tady jde. A za ty eh, různé kreativní nápady na posílení tohoto návrhu komise. Myslím, že se jedná o mm, opravdu klíčovou záležitost, metodu ve světle toho, co jsme zjistili z Panama Papers tady musíme opravdu odvést dobrou práci. Měli bychom posílit tuto směrnici a měli bych našim orgánům, čím v trestné řízení a soudním orgánům a žalobcům dát prostě účinný nástroj, který by jim umožnil jít po této zločinnosti, kterou připomínám, která připomínám, je o boji s organizovaným zločinem a s financováním terorismu. Což je prvek, který často uniká našim členským státům, když se zabývají tímto právním rámcem. Tedy my, jakožto volení zástupci, bychom ovšem měli vždy eh, dávat do popředí, pokud chtějí bojovat s terorismem, musí bojovat s financováním terorismu a hodně se děje také ve spojitosti s, trest, s organizovaným zločinem a tím, že se využívají mezery v našem finančním systému, daňovém systému a právním rámci. Takže já myslím, že cílem je usnadnit spolupráci mezi orgány činným trestním řízením, mezi státními zástupci při eh, boji proti praní špinavých peněz. A je dobré pokázat to, v jakém jsme, v jakém jsme stádiu. Nemůžeme už připustit, aby se tyto věci stíhaly nebo vyšetřovaly pouze, když je tu nějak, už nějaká nějaký jasný důkaz ohledně eh, toho eh, zločinu. Protože často je to podezření, které vyvolá ehm, to vyšetřování, které pak identifikuje ten, eh, tu zločinnost jako takovou, jako třeba organizovanou trestnou činnost, tím, že se sledují ty peníze. Plně se také shoduji souhlasím v tom, že mohli bychom poukázat na směrnici o zabavování, konfiskaci majetku a e, zisku z trestné činnosti. Tak to myslím, že bychom eh, to tu mohli posílit. A bych také zúranit význam trestné činnosti, která probíhá na území třetího státu. To je také velice důležité. Tyto souvisí se skupinou eh, velmi vážných eh, skutkových podstat, jako je například eh, převaděčství, um, obchod s orgány, další věci. Já jsem ze země, kde vlastně místo eh, viceprezident eh, jedné země Angole byl, eh, byl obviněn nejenom z praní špinavých peněz, ale také, že bránil vyšetřování tím, že korumpoval portugalské soudce. Teď je tedy velký spor mezi Angolou a Portugalskem, protože oni, angolské orgány se snaží tomu zabránit tím, že poukazují na imunitu a na to, že co, ať se stalo cokoliv, tak to nebylo v Portugalsku, stalo se to jinde. Ale samozřejmě je, je, v, tom, eh, je, je v tom také eh, korupce, eh, korumpování v podstatě soudce, který je nyní již eh, za mřížemi v Portugalsku. Takže tato, tato spolupráce s třetími zeměmi je zásadní, protože svět je globální. Takže tohle musí být dnes velice jasné. A konečně. Možná je tu ještě jedna oblast, které bychom měli pokračovat. Jedna oblast, níž bychom, myslím, mohli dělat více. A mohli bychom vzít potaz, co jsme zjistili z Panama Papers. A to, že eh, významné subjekty praní špinavých peněz jsou v podstatě eh, by, mm, mm, jsou eh, subjekty, které by měly být nahlašovány eh, z hlediska podezřelých transakcí, jako jsou právníci, účetní, um, makléři realitní a tak dále. Nestačí jenom posílit trestní postihy, ale také správní postihy, například pozastavování nebo eh, rušení eh, profesních licencí. To, jsme, to se právě ukázalo v Panama Papers, že v mnoha evropských zemích a v jiných zemích toto jsou profese, které jsou regulovány svými profesními spolky, ale prostě to nefunguje. Ve většině zemí to nefunguje když hovoříte s, s těmi FIU, tak oni nám říkají, že mají velmi málo takových zpráv. Samozřejmě banky v důsledku krize a tak dále, je, tam jsou teď citlivější, ale pokud jde o právnické asociace, účetní a tak dále, tak od těch žádné Eh, takové informace nedostávají upozornění na podezřelé operace. Takže my musíme skutečně posílit trestně další postihy. Zejména pozastavování a odebírání licencí a povolení. Děkuji. Nevidím další stínové zpravodaje. Nevím, jestli chce si vzít slovo rada, ale pokud ne, tak se obrátím na komisi. Blusma. Děkuji, paní předsedající, děkuji za příležitost nabídnout první reakci návrhu zprávy. Děkuji panu zpravodaj Koraovi za dobrou práci. V této fázi komise nemůže oficiálně žádný pozměňovací návrh schválit, ale podle prvního hodnocení našich expertů se k tomu stavíme pozitivně. Vážíme si podporu parlamentu klíčových návrhů eh, komise, to znamená samopraní, to znamená, když ta osoba, která pere, eh, pere eh, peníze, také se dopouští té trestné činnosti, eh, která, eh, pomocí které vydělala. Za druhé, eh, ta působnost by měla být dostatečně široká, aby pokryla všechny možné trestné činy a protože tam řešení těch predikativních trestných činů jsou prvořadou překážkou při řešení přeshraničních trestných činů. a doufám, že se nám efektivně podaří zahájit mezi institucionální debatu. Eh, pane Korál, prosím. Děkuji především. Si myslím, že ať eh, to, co řekla kolegyně Holmary nebo ostatní, s tím lze přece souhlasit. Eh, mm, já jsem přesvědčen, že v tomto určitě nalezneme řešení, kompromisní řešení a určitě eh, Především pokud jde o ten seznam, třeba když jsem dělal prezentaci, tak to byly pouze příklady těch Eh, skutkových podstav, pod, eh, pod, podstat, ale samozřejmě ten seznam je detailní a široký, takže určitě bude možné případně ho ještě rozšířit, abychom pochopili eh, v podstatě jaká ta široká škála těch trestných činů sem spadá, abychom skutečně postihli všechny, které eh, mohou eh, být eh, předmětem nebo výnosy, z kterých mohou poté být předmětem praní peněz, včetně právnických osob, které by do toho měly také spadat, protože hm, samozřejmě to není na nás, abychom to tady stanovili, ale to příslušné orgány, z jednotlivých států tedy hm, musí také i se snažit postihovat tyto osoby. A potom k tomu, co řekl paní Gomeš, s tím také zcela souhlasím. Samozřejmě třeba posílit spolupráci mezi soudními orgány ve smyslu té základní směrnice, která, kterou předkládá komise. Cílem je mm, e, používat e, sankce, které budou efektivní tedy, eh, které budou, ať to budou sankce tedy trestně právní nebo správní sankce, ale které efektivně pomohou eh, skoncovat se eh, touto trestnou činností. A mm, zde souhlasíme i s komisí v tomto. Nám jde o to jenom zlepšit tuto směrnici, aby byla efektivní, aby byla jasná všem. O to tady jde, přece to je cíl. A já si přeji, abychom na příštích schůzkách, až budeme jednat o kompromisech, aby se nám rychle podařilo tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Děkuji za eh, vaši důležitou práci nad tímto důležitým tématem. Lhůta pro pozměňovací návrhy 12. října 12 hodin. Takže všechny frakce budou mít dost času. O návrzích se ve výboru Libe bude debatovat 19. října a budeme mít pouze smíšenou jazykovou verzi vzhledem eh, k prodloužení lhůty. Hlasovat se bude 13. listopadu. Děkuji a teď můžeme přejít k dalšímu bodu. To je bod 15, 16 a 17. A to je zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a radě, sedmá práva o e, postupu nad prováděním e, dohody EU-Turecko, prezentace koordinátora eh, pro provádění eh, tedy eh, výroku e- Evropská unie Turecko, zpráva komise Evropskému parlamentu, radě a radě, 14. zpráva o přemístěvání a přesídlování a rozsudek Evropského soudního dvora ve spojených případech ze 6. září 2017 o žalobách podaných slovenském, slovenském a maďarském eh, proti, eh, proti předběžným mechanismům eh, povinného přemístěvání žadatelů o azyl. Vážení kolegové, téměř přesně před dvěma lety Rada schválila dvě rozhodnutí číslo 2015, 1523 a potom 1601 přemístit celkem 160 tisíc osob z Itálie a Řecka, aby se pomohlo těmto členským státům zvládnout velký příliv osob, které hledají mezinárodní nebo kterým jde o mezinárodní ochranu tehdy. Mimo to v červenci 2015 se rada zavázala přesídlit 22 504 lidí ze zemí, které přijali mnoho uprchlíků kvůli syrské krizi. Dnes, dva dny předtím, než vyprší rozhodnutí o přemístěvání, vidíme, že méně než 20 tisíc osob se podařilo účinně přemístit z Řecka a z Itálie to bylo méně než 9 tisíc osob. Podařilo se, a, podařilo se z Turecka tedy přesídlit asi 17 tisíc lidí. Z čísel na jedné straně vyplývá, že očekávání roku 2015 se nepodařilo naplnit, ale rovněž na druhé straně, že přemístění a přesídlení mohou fungovat. Eh, dohoda EU-Turecko, která eh, posílila úroveň spolupráce s Tureckem a přispěla ke snížení počtu příjezdů do Řecka. Eh, a máme tady další důvod pro eh, nedostatečné provádění rozhodnutí rady je neochota řady členských států spolupracovat. Dva členské státy dokonce podali žalobu eh, u Evropského soudního dvora proti rozhodnutí, proti těmto rozhodnutím, ale soud odmítl žaloby Maďarska a Slovenska. To bylo před několika dny my uslyšíme shrnutí toho rozsudku od právní služby. Mimo to komise zahájila řízení eh, pro porušení proti Maďarsku, České republice a Polsku, vzhledem k tomu, že Česká republika a Polsko nepřemístili ani jednu osobu. Takže za této situace eh, chceme o komisi, aby nás inform, od komise, aby nás informovala o aktuální situaci, ale také o tom, jak se bude pokračovat, tedy s přemístěváním a přesídlováním, protože stále v Řecku ještě jsou osoby, které potřebují přemístění a rovněž tedy na eh, jihu eh, středomoří, středozemí, tedy je řada lidí, které potřebují přesídlit. Pane Pervej, eh, vy tady máte slovo a řeknete nám něco o té dohodě EU-Turecko. Děkuji vám, dobré odpoledne. Co se týče tady toho statementu EU-Turecko, mohu říci, že e, stále ještě přináší konkrétní výsledky s ohledem na zamýšlené e, výsledky ze strany evropských e, vůdců. I přes snahu počty přemístěných zůstávají velmi nízké. I když počet příjezdů se snížil, od počátku to bylo 80, ne, ne, teď je to 80 za den, předtím to bylo asi 4 tisíce za den. Já jsem to mnohokrát zopakovala v tomto výboru i, že i počet pohřešovaných osob klesá, což v zásadě je v souladu i s tím sníženým počtem eh, nově eh, přišedších. Co se týče těch důvodů, eh, zpracovávání žádostí o azyl se vyvíjí docela uspokojivě. Azylová služba podpořená EASem Eh, vlastně už provedla asi 25 tisíc rozhodnutí a v souladu s plánem společné akce, který eh, byl dohodnut s ministrem Muzávim v červnu letošního roku, vlastně jsme v zásadě se zbavili eh, všech těch lidí, kteří čekali příliš dlouho. A bohužel, Bohužel a vzhledem k tomu, že v létě a v září se zase zvýšil počet dalších nových příjezdů, eh, se nám zase zvyšuje ten počet lidí, které, kteří čekají na řešení. A myslím ale, že ty počty zase v nadcházejících týdnech začnou pomalu klesat, jak tedy začneme zpracovávat eh, ty žádosti. Je důležité, aby členské státy i nadále vysílaly ty nezbytné experty, Eh, přes EASO. Pro představu, jak toto funguje, teď máme asi 370 lidí, kteří pracují na ostrovech, zabývají se těmi otázkami eh, azylu, asi 245 z nich, tam jsou přes EASO, to jsou tlumočníci, experti a úředníci, kteří provádějí registrace. A také jsem mnohokrát v tomto výboru řekl to, že máme eh, opravdu velký problém, úzký profil, tak říkajíc, eh, co se týče rozhodování v té druhé fázi asilového řízení. A eh, to se bohužel nijak nelepší. My jsme vytvořili 13 výborů pro eh, tedy řešení tohoto problému. Nestačilo to, pak jsme přidali dalších 18 zpravodajů, poskytli jsme výpočetní techniku, organizační podporu, ale přes veškeré úsilí ta produktivita nijak nevzrostla. Stále ještě to není víc než 30 případů za týden, což je prostě málo nedávno, před několika dny. Dost, eh, dospěla státní rada v případě eh, v případě dvou Syřanů, kteří se odvolali proti rozhodnutí se vrátit zpět do Turecka. Eh, ta státní rada rozhodla, že v těchto konkrétních případech je bezpečné, aby se vrátili, takže potvrdili to rozhodnutí té první a druhé instance. Uvidíme, jak eh, to bude vypadat, ale možná, že na základě tohoto rozhodnutí soudci, kteří budou mít na starosti další odvolání, se tímto příkladem, tak říkajíc, budou trochu řídit a ta eh, řízení budou probíhat hladčej a rychleji a v návaznosti na tedy e, návraty, těch návratů je stále málo, probíhají pomalu. Doposud od počátku tedy statementu máme 1925 lidí, kteří byli navráceni do Turecka. Většinou to jsou občané třetích zemí, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu a asi 200 Syřanů, tuším, eh, se navrátilo, ale tam šlo o dobrovolný návrat. Sami se rozhodli, že pojedou zpátky. Další věc, která je nyní zjevná, je to, že řecká policie má problém eh, při nacházení lidí, kteří dostali vlastně eh, dvojmo negativní rozhodnutí. Známe to i eh, z dalších zemí, čím déle trvá vyřídit ty žádosti a vydat rozhodnutí, tím těžší je nalézt potom ty žadatele a e, nějak je vrátit. A z toho vyplývá řada věcí. Na jedné straně je potřeba, e, aby ty postupy řízení byly spravedlivé, ale také rychlé, tak, aby lidé nečekali příliš dlouho. A pak také musíme mít lepší přehled o tom, kde se nacházejí lidé, kteří čekají na vřízení své žádosti. Takže ty informace nebo řízení údajů, dát o těchto lidech také musíme zlepšit. A v neposlední řadě, a v tomto výboru to není populární, ale eh, také musíme eh, zabezpečit účinnou návratovou politiku. Takže tady musíme mít eh, dostatečné detenční kapacity pro ty osoby, které nebudou smět zůstat, to je zcela nezbytné. Teď ty kapacity detenční jsme eh, vytvořili, některé na Lesbosu, některé na dalších řeckých ostrovech, ale stále ještě to nestačí a to situaci dále eh, stěžuje. Na a rozdíl od toho, eh, dobrovolné návraty, které organizuje Mezinárodní organizace pro uprchlíky, funguje dobře. Tam se asi tři tisíce lidí vrátili a 13, 13 asi přímo z řeckých ostrovů a tím se dostávám ještě k těm obtížnějším aspektům a to je to, že eh, vzhledem k těm zvýšeným příjezdům, ke kterým dochází eh, za poslední dva měsíce, se podmínky v těch táborech, poté co se tam trošku v minulosti zlepšily, se zase začaly zhoršovat a hlavní problém spočívá v tom, že jsou prostě přelidněné eh, na těch ostrovech. A týká se to především Lesbosu a Samosu. Tam eh, se koncentruje hlavně příliv eh, nových uprchlíků, to představuje problémy a abych rozptýl, rozptýlil jakékoliv nedorozumění. E, není to tak, že tam e, všechny držíme, někdy to, se to tvrdí, ale když se podíváte na počty lidí, kteří tam přijedou a tak mnozí lidé, kteří tam přijedou, tak vlastně vidí tam ty geografické problémy, tak se sami od sebe vrátí do Turecka. Ale i přesto dochází tedy k nátlaku, eh, k nárůstu počtu nově příchozích eh, na těchto ostrovech. Takže tak vypadá ta situace. Eh, máme před sebou velkou výzvu a já si ještě něco mohu schovat na pozdější debatu, jestli se budete také chtít vyjádřit. A konečně ještě, a to je snad trochu pozitivnější, situace eh, na se zlepšuje. Ta původně byla velice eh, obtížná hned po eh, zahájení tedy statementu EU Turecko. Teď díky zlepšení toho vybavení, díky rychlejšímu probíhání programu, programu přemístěvání, a díky eh, systému eh, pronájmů eh, se tam situace zlepšila, takže tam nejsou žádné veliké zásadní problémy. Na pevněně se poskytují i peněžní příspěvky pomocí nástroje JECO, což zlepšuje autonomii uprchlíků a migrantů na pevnině. Takže tady je ta situace trochu lepší. Co se týče přemístěvání, o tom bude mluvit pan Nielsen. Já chci jenom ještě říct jednu věc, která se týká Řecka. Slyšíme, že 66 tisíc lidí bude přemístěno z Řecka a prozatím se to povedlo na případě 20 tisíc lidí. Znovu opakuji, jak už jsem řekla v minulosti, těch 66 tisíc lidí, tady to číslo, to bylo rozhodnuto ještě předtím, než stoupila v platnost, tedy dohoda statement EU Turecko. A to tam ještě tolik lidí vlastně ani nebylo. Takže tady chci upozornit na tento fakt, než se z toho budou vyvozovat nějaké zásadní závěry. Tolik tedy ode mě, jistě budou vyjádření, budou otázky, já na ně potom zareaguji. Děkuji. A nyní pan Nielsen a vy nás budete informovat o rozhodnutí o přemístování. Uh, Dobré odpoledne, paní předsedkyně, ještě jste zmínila ta čísla, paní předsedkyně, takže asi teď je to 30 tisíc lidí, kteří se dostali z Řecka z Itálie dohromady. Toto číslo, co znamená, že v posledních měsících to bylo asi 2 tisíce za měsíc, tedy od července do září. Ano, lep, takže trochu zlepšení. A naše zpráva, kterou jsme předložili 6. září, tak ta je detailní dost. <clears throat> snažíme se zlepšovat koordinaci a také vás upozorníme, upozorňujeme tam na pokrok, který se týká dětí bez doprovodu. Ano, ale co se... Takže za prvé, je třeba nejprve si vyjasnit, že podle eh, rozhodnutí, které se vztahuje na ty, kteří se dostali eh, do Itálie a do Řecka, <clears throat> do do 26. září a kteří splňují požadavky, kteří mají nárok na eh, eh, relokaci, přemístění, tak budou v příštích měsících přemístěni. Takže již jsme zahájili procedury za tímto účelem a to by se mělo stát v nějaké přiměřené lhůtě, tedy v příštích měsících budou přemístěni. Podle stávající situace, tak náš, pod, tak náš odhad je, že to bude 6 7 tisíc osob navíc, které se dostanou celkem z Itálie a z Řecka v příštích měsících. Takže tak by to mělo být na konci etapy. A jak víte, komise se rozhodla, že nebude mm, pro, eh, navrhovat prodloužení, protože chceme vyslat signál, že je třeba, abychom především pracovali na Dublinu teď, to znamená, aby ty ad hoc Eh, řešení tedy byla nahrazena strukturálními řešeními. A no, to znamená, abychom měli eh, závazná pravidla pro relokace, přemístěvání uprchlíků do budoucna. A kromě těchto programů, jak jsme i zmínili v tom sdělení komise včera, tak nicméně apelujeme na členské státy, aby byly solidární s Řeckem a Itálií do doby, než budeme mít nový Dublin, aby eh, to hm, samozřejmě závisí to i na tom, co si ty státy přejí. Zpráva z 6. září nebyla nějakou inventurou nebo nějakým ponaučením, to nemělo tak být, ale my jsme tam ukázali, že evropské mezinárodní orgány se velice snažily o tento program a když je zde ta snaha a vůle, tak to funguje a je důležité chovat se solidárně s těmi dotčenými státy. Samozřejmě je třeba se z toho ponaučit, až teď budeme novelizovat Dublin a do toho zakomponovat výsledky z těchto programů. Eh, a resettlement, eh, usazování těchto osob – asi 23 tisíc osob mm, se přesídlilo v EU, do EU mm, podle programu z července 2015 i podle dohody se Tureckem. Také i se blížíme k závěru v tom smyslu, že mm, závěry z července 2015 tak eh, v podstatě se naplnily víceméně, protože většina členských států splněna své závazky a i to financování, které poskytujeme, také končí teď, spíše z technických důvodů, tedy skončí to financování do konce roku, jak asi dobře víte, i máme zde návrh nového rámce a mm, ještě to bude chtít určitý čas, než se vše vyjedná a začne řádně aplikovat. Abychom překlenuli to období mezi stávajícím programem a tím budoucím rámcem, tak komise včera vydala doporučení členským státům snažit se o přesídlení 50 eh, tisíc osob eh, ve dvou letech příštích eh, se stejnou finanční podporou, kterou máme teď, z toho mohou počítat, to znamená 10 tisíc na osobu, která bude přesídlena, tak to je asi 500 milionů euro celkem na toto období. 50 tisíc, to je cílové číslo, které jsme navrhli my. A samozřejmě doufáme, že eh, se to podaří, možná i lépe, pokud členské státy se eh, také eh, k tomuto zavážou. I my jsme vydali doporučení, protože si myslíme, že Evropská unie by měla zvýšit úsilí a mm, že by, bychom měli zaměřit se na Turecko, Jordánsko, Libanon, na ty se zaměřit, pokud jde o přesídlování a 5-6 zemí v Africe také. To jsou ty velké hostitelské země, které přijímají uprchlíky a včetně tedy Libie, teď by tam paní předsedkyně, asi tím bych skončila samozřejmě. Pokud budete chtít, jsem vám k dispozici. Dobře, a nyní pan Warren. Správní služby, prosím, stru, stručné rezimé judikátu, který se týká žaloby Slovenska a Maďarska. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže vy jste přepomněla, ano, skutečně Slovenská republika, Maďarská republika eh, podali dvě oddělené žáloby, kde se domáhají zrušení rozhodnutí z 22. Eh, září 2015, kterým se zavádí provizorní řešení mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Eh, toto rozhodnutí bylo přijato podle článku 78 eh, odstavec 3 eh, smlouvě o fungování EU. Takže zde ta žaloba eh, v průběhu žalobního řízení i Polsko podpořilo Maďarsko a Slovensko, kdežto Belgie, Řecko, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Švédsko a komise podpořili radu v tomto řízení a parlament se neúčastní tohoto řízení. Soudní dvůr zamítl tyto dvě žaloby, tyto dva návrhy a zároveň se vyjádřil, vyjádřil své stanovisko ohledně prostředků které, nebo důkazů, které vznesli eh, navrhovatele a takto vlastně soud díky tomu mohl upřesnit určité zajímavé věci a to jak vztahy mezi institucemi, ale také věci, které se týkají procedury, tedy řízení a principu Eh, o které se opírá naše asilová politika. Eh, důkazy, se kterými přišli navrhovatelé, byly trojího typu. První eh, kategorie důkazů se týkalo toho, že článek 78 odstavec 3 eh, smlouvy o fungování EU není správným právním základem pro toto rozhodnutí rady. Potom tam byly další důkazy, které se týkaly regulérnosti mm, řízení, kterým bylo přijato toto rozhodnutí rady. A třetí kategorie, ta se týkala meritu toho rozhodnutí a to především proporcionality opatření, které napadly v té žalobě. Teď právní základ nejprve. Zde Slovensko a Maďarsko tvrdili obecně především, že legislativní řízení se zde mělo aplikovat, protože článek 78 3 stanoví konzultaci s Evropským parlamentem. Z tohoto pohledu soud připomněl, že právní akt eh, lze kvalifikovat pouze legisl- jako legislativní akt, pokud je přijat na základě ustanovení smlouvy, které výslovně se odkazuje buď na legislativní řádné řízení, anebo na Eh, speciální legislativní řízení. A článek 78.3, i když stanoví skutečně eh, konzultaci s Evropským parlamentem, tak eh, se vůbec neodkazuje na jakékoliv legislativní řízení a soud dospěl tedy k závěru, že toto napadnuté rozhodnutí nezakládá legislativní akt, který měl být přijat prostřednictvím legislativního řízení. A dále soud dospěl k závěru, že článek 78.3 umožňuje vlastně mm, institucím přijímat veškerá možná předběžná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby bylo možné efektivně a rychle reagovat na naléhavé situace, eh, jako je příliv, náhlý příliv běženců. A z tohoto pohledu tato předběžná opatření vlastně mohou se odchýlit od legislativních aktů, eh, eh, a proto, aby to bylo možné, tak je třeba, aby tyto výjimky mm, byly tedy upraveny, pokud jde o pole působnosti, pokud jde o věcnou stránku i časovou stránku a vlastně ani by neměly nahrazovat či novelizovat stálým způsobem legislativní akty, eh, jejichž jsou výjimkou. Soud dospěl k závěru, že tyto podmínky byly naplněny. A teď pokud jde o pole působnosti, dočasné, eh, hm, doč, dočasnost toho nařízení z 25. září 2015 má platit až do září 2017, tak jsou tu dospěl k závěru, že je to časově omezené opatření, je to tedy provizorní předběžné opatření, tudíž nelze ho takto spochybňovat. A dále soud dospěl k závěru, aby reagoval na argumenty, které eh, především snášelo Slovensko, že je možné v tomto případě dospět k závěru, že podmínka podle článku 78.3, aby mohl být aplikován, to znamená naléhavá situace v či více členských států, naléhavý, náhlý příliv přesídenců, že tato podmínka byla naplněna. A nyní řízení, kterým bylo přijato napadnuté rozhodnutí. Zde Oba navrhovatelé především tvrdili eh, a domáhali se těch závěrů rady z eh, června 2015. Eh, jsou to závěry rady, které vyzývaly k procesu naléhavého přemístěvání uprchlíků, relokalizace, ale soud hm, vlastně již eh, hovoří o eh, realizaci eh, prvního na rozhodnutí rady 14. září 2015, co se týkalo 40 tisíc osob tehdy, které požádali o mezinárodní ochranu a tyto osoby byly umístěny v Řecku a v Itálii. A tudíž oba navrhovatelé tvrdili, že Eh, napadnuté rozhodnutí šlo za rámec závěru Evropské rady a že nerespektovalo závěry Evropské rady, hm, poněvadž ty závěry rady eh, stanovovaly, že to rozhodnutí o relokalizaci by mělo být přijato konsensuálně a eh, to napadnuté rozhodnutí však bylo přijato kvalifikovanou většinou. Z tohoto pohledu tedy soud nejprve uvedl, že ano, Eh, to, ty závěry Evropské rady již byly předmětem aplikace prostřednictvím jiného rozhodnutí, ne, kromě toho napadnutého rozhodnutí a ještě navíc vlastně eh, to, tento argument nefungoval, protože Evropská rada, rozhodnutí Evropské rady nemůže mít za takový, úči, takový účinek, že by komisi zbavil práva iniciovat legislativu a hm, vlastně rada ani neplánovala nějaký eh, proces eh, relokalizace nad rámec těch 40 tisíc osob, ale samozřejmě to nebrání komisi přijít s legislativním návrhem nebo návrhem rozhodnutí, tudíž závěry rady, které hm, předvídaly konsensuální rozhodování, ale nemohou změnit pravidla hlasování ani podle článku 78.3, který stanoví eh, kvalifikovanou většinu. Kromě toho, Oba navrhovatelé, eh, žalobci tvrdili, že došlo k porušení povinnosti konzultovat Evropský parlament, eh, eh, že rada toto neučinila. Ano, tvrdili dokonce, že rada vlastně provedla podstatné věcné změny v původním návrhu komise Eh, který se týkal, nebo který eh, eh, především byl pro, určen pro Řecko a Itálii a Maďarsko, ale Maďarsko potom se stáhlo z toho rozhodnutí. Takže to nové rozhodnutí se již netýkalo Maďarsku, Maďarska a to nové rozhodnutí hm, přijala rada takto. Takže pokud jde o Maďarsko a Slovensko, zde eh, podle nich to, že parlament nebyl konzultován, tak tím rada eh, porušila eh, for, formality podle článku 78 odstavec 3. Zde soud připomíná to, co již v podstatě již několikrát skonstatoval, a to, že konzultaci s Evropským parlamentem, pokud je to eh, předvídáno smlouvou, že toto je eh, podstatnou formalitou a její tedy porušení může vést ke zrušení daného aktu, kterým tato podstatná podmínka tedy byla porušena. Vlastně podle soudu konzultace s Evropským parlamentem eh, znamená efektivní zapojení Eh, Evropského parlamentu do rozhodovacího procesu a toto samo o sobě zakládá zásadní prvek eh, institucionální rovnováhy podle smlouvy a vlastně je to i vyjádřením demokratického principu zapojení eh, lidu do rozhodování. A opět připomíná tento princip. A to, že soud konstatuje také, že vlastně tady rozhodnutí přijaté radou nakonec, že se odchýlilo podstatně věcně se odchýlil od původního návrhu komise v tom, že se již netýkalo nebo nebylo již přijímáno ve prospěch Maďarska. Nicméně, bez ohledu na eh, tyto připomínky soudu, tak soud také skonstatoval, že parlament byl řádně informován o této změně předsednictvím rady na mimořádném plenárním zasedání parlamentu 16. září 2015, předtím, než eh, to, ta rezoluce byla přijata 17. září 2015, což umožnilo parlamentu, aby vzal v potaz v tomto usnesení ze 17. září 2015 změny Eh, které hodlala rada přijmout, protože rada parlament o tom informovala. Poté soud eh, dospěl k závěru, že hm, další nějaké změny v podstatě eh, se nedotkly o hm, meritu, obsahu rozhodnutí hm, nebo návrhu komise, takže nebylo třeba konzultovat parlament, nebyly podstatné. A poté ty, ti navrhovatelé, žalobci také tvrdili, že rada Eh, vlastně změnila návrh komise eh, bez toho, aniž by rozhodla jednomyslně podle článku 293 eh, smlouvy o fungování EU e a komise zde, pardon, vlastně zde tvrdí, že údajně došlo ke změně původního návrhu, protože Eh, to byl text, který byl odsouhlasován na různých schůzích rady a že údajně proto nebylo třeba respektovat princip jednomyslnosti, protože byl předtím projednáván několikrát. A zde navíc ještě to napadnuté rozhodnutí není legislativním aktem, tudíž eh, na rozdíl od toho, co tvrdilo Slovensko Maďarsko, nebylo třeba naplnit formality týkající se zapojení národních parlamentů. A nakonec soud zamítl Eh, tyto eh, argumenty, které se i týkají porušení unijního práva. A není závěrem ty eh, to, to samotný obsah toho napadnutého rozhodnutí, především princip proporcionality toho rozhodnutí. Zde soud má za to, že mechanismus relokalizace podle tohoto rozhodnutí, že to není opatření, které by bylo zjevně nevhodné Eh, ve světle cíle, o který šlo. To znamená, Řecko, Itálie byly vystaveny této krizi již v roce 2015. A v tomto ohledu soud dospěl k závěru, že platnost eh, spochybňovaného rozhodnutí eh, nelze takto spochybňovat retrospektivně navíc, hm, pokud je o posuzování jeho efektivity. Vlastně, když zákonodárce Unie nebo rozhodovací, rozhodující orgány musí eh, vyhodnocovat budoucí účinky nového aktu, tak přece toto nelze spochybňovat, pokud eh, není to zjevně mylné ve světle eh, faktů, které jsou v dispozici v době přijímání daného aktu. A tudíž není možné principiálně vzít do úvahy něco, co vznikne poté, až po přijetí toho aktu. A tudíž rada Eh, eh, detailně proskoumala statistiky, které byly k dispozici v té době, aktuálně analyzovala objektivně daná fakta, statistiky a soud dospěl k závěru, že tedy eh, splnila veškeré povinnosti. A dále soud také dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, co mohlo nastat poté, ta fakta, která nastala poté, která ukázala podle Maďarska a Slovenska, že zde došlo k porušení principu proporcionality, tak soud dospěl k závěru, že eh, malý počet relokalizací, ke kterým nakonec došlo po přijetí toho rozhodnutí, tak to lze vysvětlit eh, celou řadou eh, důvodů, a které rada nemohla znát v době přijímání toho rozhodnutí a především šlo o nedostatečnou spolupráci ze strany některých členských států. A rada nemohla tehdy vědět, že toto nastane. A nakonec eh, soud dospěl k závěru, že rada eh, se nedopustila žádné chyby při posouzení dané věci, poněvadž eh, toho cíle, o který šlo, nelze přijmout nějakými méně restriktivními opatřeními. Takže soud dospěl k závěru, že rada nepřekročila své pravomoci hm, zhodnocení situace a že i ten to ten mechanismus, který se týkal všech 40 tisíc osob, tedy ten první program, ten prv, to první rozhodnutí, že to nestačilo eh, pro to, abychom mohli čelit bezprecedentnímu eh, přílivu eh, uprchlíků, ke kterým došlo v červnu, červenci 2015. A stejně podle soudu rada zde nikterak nepřekročila své pravomoci, protože nemohla před, pro, proto tedy předvídala, že je třeba přesídlit určitý počet osob a zde navíc ještě apelovalo se na princip solidarity, což je podle článku 80 smlouvy o fungování EU. Zde se má za to, že v tomto rozhodnutí komise se snažila aplikovat v praxi princip solidarity a rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, včetně finanční odpovědnosti což je něco, co ukládá tento článek 80. Soud také reagoval na argumentaci Maďarska a to jsou účinky toho napadnutého rozhodnutí na Maďarsko. Zde soud provedl analýzu různých mechanismů, eh, které předvídá toto rozhodnutí a dospěl k závěru, že podle těchto mechanismů eh, ta situace byla řeč, řešena proporcionálně vůči všem členským státům. A ve stejném duchu Polská republika eh, ve svých připomínkách v rámci řízení připomíná, že Eh, že členské státy, téměř všechny homogeně, eh, jsou vystaveny velkému břemenu přijímat tyto uprchlíky. Zde soud především eh, tvrdil, že to je nepřípustná připomínka argumentace, protože to jde za rámec toho žalobního petitu, té žaloby a také i zareagoval na Alena Polsko a zdůraznil, že relokalizace podmíněna existencí kulturního nebo jazykového vztahu mezi žadatelem o mezinárodní eh, ochranu a tím daným státem, že to v podstatě eh, by úplně znemožnilo eh, přesídlování uprchlíků mezi členské státy podle principu solidarity. Kdyby se to mělo dělat podle etnického eh, původu, což by bylo navíc eh, v rozporu s článkem 21 Charty základních práv a základními právy EU. Takže velice jasně, rychle eh, soud odmítl tyto, mm, tyto, tuto argumentaci nedostatku právní jistoty a nebo nerespektování ženevské úmluvy. Děkuji a pokud máte další otázky, jsem vám k dispozici. Okay, thank you. Dobrá, děkuji vám za nesmírně celé vyčerpávající informaci. Nevidím tady paní Keller, Björk, zpravodajky k této věci, takže otvírám rozpravu všem. Koordinátoři, nikoliv. Paní Intveld. Sophie, prosím. Hmm, ano. To bylo rychlejší, rychleji než jsem čekal. Děkuji všem předřečníkům za příspěvky. Ale zůstávám s, mno, s mnoha dalšími otázkami ve vztahu těm dvou prvním prezentacím. Ráda jsem slyšela tedy, že komise eh, trvá nadále naléhá na dva legislativní orgány, aby došlo ke změně dublinského systému, protože to je naléhavé. Jinak budeme mít jedno um, řešení ad hoc za druhým. Já myslím, že členské státy, nevím, jestli cítí tu naléhavost. Eh, pokud jde o prohlášení k Turecku, takže to, co nebylo zmíněno, ti lidé samotní a jaká je jejich situace. Část prohlášení o Turecku je o tom, že dáme hodně prostředků tureckým orgánům, aby mohli přijmout uprchlíky. Jak ale monitorujeme jejich situaci dnes? Víme, že tu byla, bylo mnoho informací o výskytu násilí, dětské práce, sexuálního násilí, situace, kdy lidé nemohou najít práci v Turecku, musí se vracet do Sýrie. Jak monitorujeme tuto situaci? Stanovili jsme tedy, víme, že všechny děti nyní chodí do škol v Turecku, pokud to monitorujeme. Jak to monitorujeme? Já jsem to dobře pochopila. Tak bylo 1230, 1935 eh, návratů do Turecka, ale když se podíváme na prostředky, které bylo nutno mobilizovat, na, v rámci tureckého prohlášení, tak nevím, jestli berete v potaz také na náklady na hlavu a jestli je to nejlepší způsob, jak vynakládat naše prostředky lidé používají navíc stále častěji alternativní cesty, překračují například Černé moře do Rumunska. Můžete k tomu říci více? Dále se zmínila osoby, kteří jsou, které jsou stále uvízlé na ostrovech. Slyšíme, že roste napětí. Podmínky, v nich žijí, jsou opravdu eh, ostudné. Stále více lidí je vystaveno stresu a tudíž se, závěrem se chci zeptat, kromě implementace tohoto tureckého prohlášení, tak eh, klade, máte obavy ohledně toho, co se stane, až turečtí žadatelé o azyl se dostanou do Evropské unie a budou přivítáni v Evropské unii, třeba v Německu, a turecká vláda nebude z toho nadšená. Pošlete je zpátky, eh, buď, anebo tedy eh, jak se celá situace vyřeší. Paní Cipl. Děkuji vám. Já jsem v začátku nechtěla říct nic. Protože možná říkala, že to vidíte podobně, ale já už jsem unavená opakováním téhož neustále vztahu k těmto zprávám. Jedna věc, kterou jsme říkali zas a znovu, je, že příliš mnoho členských států prostě neplní. Nedá, nedají k dispozici peníze, nedá peníze do afrického eh, svěřeneckého fondu, abychom mohli zlepšit situaci v tomto kontinentu, na tomto kontinentu, nedají k dispozici technické eh, vybavení, abychom mohli zlepšit ostrahu hranic. Už jsem z toho unavená. Takže dobře, nic, ale mám otázky. Pokud jde o otázky, situaci v Turecku s uprchlíky, máte nějaké jasné informace o počtu uprchlíků, kteří byli v Turecku před tím rozhodnutím eh, čl členských států ve věci Turecka. Máme počet o počtu uprchlíků v Turecku v současné chvíli? Hodně peněz, eh, dali jsme Turecku hodně peněz eh, na uprchlíky. Ale věděli jsme od začátku, že jen malý počet těchto uprchlíků je v táborech. Takže kdo dostává tyto peníze, za jakým účelem a kolik lidí je v táborech? Kde jsou teď ti ostatní? Máme nějaké informace o tom e, situacích, kdy se s různými skupinami e, uprchlíků zachází různě? Nebo všichni, pokud jsou v Turecku, mají eh, šanci chodit do školy, dostat práci a tak dále? Co se děje s těmi, kteří tuto možnost nemají? A pokud jde o otázku toho rozhodnutí o relokaci. Jsem ráda, že komise eh, chce pokračovat na základě čísel, které byla, eh, která byla rozhodnuta předtím. Ale pokud budeme pokračovat, vycházet z těchto stejných číselných údajů v případě relokace, no tak kolik měsíců či let to bude trvat, než těch 160 tisíc lidí bude skutečně relokováno. Také bych chtěla poděkovat za vysvětlení podrobností toho eh, rozsudku eh, na základě eh, té žaloby Maďarska, Pols, Polska a řečnice říká České republiky. A, a na druhou stranu bylo samozřejmě hezké slyšet, já jsem si toho nebyla vědoma, nakolik Orbán, čili jedna, jeden, jedna z těch eh, stran, které se obrátily na soud, je, eh, nakolik eh, si dělá starosti nerespektováním um, uh, rozhodnutí ehm, parlamentu, parlamentních svobod. Zajímalo by mě, jestli nyní budou respektovat toto rozhodnutí po té, co byla rozhodnuta soudem. Přijmou skutečně uprchlíky, nebude to jenom na papíře. A máme nějaká prohlášení od všech, těch, eh, všech tří těchto zemí? Děkuji. Paní Veržia. Merci, madame la présidente. Je partage la... Děkuji. Já eh, tak sdílím tento eh, pocit únavy, který vyjádřila má předřečnice. Já mám pocit, že prostě postup za porušení by měl být vztažitelný na všechny členské státy, na jakýkoliv členský stát. Jistě, že komise e, se obrátila na ty e, členské státy, které byly nejvíce e, v rozporu s, s, se svými závazky, ale v podstatě žádný členský stát nesplnil ty závazky stoprocentně. Jestli jsem dobře pochopila ta čísla, tak kromě otázky Turecka, tak je tu méně než 30 tisíc relokalizovaných, 20 tisíc, 10 eh, eh, tisíc Itálie, 20 tisíc Turecka. A když se podíváme na ty, kteří byli relokalizováni eh, z Turecka, no tak ta, to v podstatě je trošku falešné, protože to není členský stát Evropské unie, který nemá podle mých posledních informací vstoupit, takže tam jsou to vlastně jakoby nové vstupy a Pardon. Takže, jestli tomu rozumím, tak členské státy splnily čtvrtinu svého závazku. A komise, opět, jestli jsem to špatně nepochopila, se zabránit tomu, aby došlo k nějakým prodloužením a aby se tato situace stala vlastně trvalou a stálou, takže je tu jakási hypotetická dohoda, ale já jsem trošku skeptická ohledně dohody vzhledem na základě informací, které mám. Jsem to dobře pochopila. Tak myslíte, že bude asi, asi dalších 7 tisíc osob, které budou předmětem eh, relokalizace a jestli jsem dobře také pochopila, tak máte za to, že všechny osoby, které dospějí na území Itálie nebo Řecka do 27. září, budou moci požívat této relokalizace. Takže mám přesnou otázku. Jestli tedy jeden z, z těch bloků členských států je, že chtějí jen osoby, které Eh, se dostali eh, na naše území před tou dohodou s Tureckem. A tím pádem ty situace, kter, kteří... Ale tím pádem, jestli ta částka, tedy jestli ta lhuta skutečně platí do 27., tak kdo vlastně bude moci požívat eh, této možnosti? přemístění. Kdo to, kdo to bude moct využít? A jestli jsem dobře ještě pochopila další věc, tak jste nám řekli, že policie řecká jen těžko hledá ty osoby, které by mohly být poslány zpátky do Turecka. Můžete vyložit podrobnosti, to nevím, jestli jsem pochopila. A dále mě zajímalo, jaké jsou národnosti těch 10 eh, 500 lidí, kteří se takzvaně dobrovolně eh, vrátili. A stejná otázka týkající se těch 1920, já nevím kolika, které byly vráceny do Turecka. O jaké osoby šlo? A vzhledem tomu, že když Turecko, vzhledem k těm, těm pošle, penízem, které, penězům, které mu byly zaslány, když se podíváme na počet dětí, které tam pracují, které jsou vystaveny nějakému zneužívání, tak do jaké míry je nějaká záruka, nebo se Evropská unie snaží získat záruku od Turecka, že eh, k tomu nebude docházet. A ještě, jak vysvětlíte ten takzvaný nový pohyb eh, směrem k řeckým ostrovům, což je naprostém rozporu Eh, vůči tomu, k čemu dochází v Itálii, kde se eh, ty toky snížily. Já mám samozřejmě určitou představu, ale chtěla bych slyšet vaši verzi. A pak vám ještě řeknu to, co jsem vám již řekla posledně. Mám pocit, že je tady, tady panuje určitý cynicismus, eh, cynismus, když se říká, že počet obětí se snižuje, ale poměr oproti novým osobám proporčně tedy se tento počet nesnižuje. Takže takové věci neříkejte. To není prostě přijatelné. A ještě je to ještě méně přijatelné, když víme, že počet utonulých ve Středomoří nadále roste. Thank you. Uh, eh, Mr. Jurek. Pan Jurek. Děkuji. Rozhodnutí soudu je takové, jaké je, je to fakt a možná to bude motivem k hodnocení právního základu, z něhož se e, vychází, ale bez ohledu na to, jako parlament musíme hodnotit politiku Evropské komise a v případě migrační vlny, k níž došlo během války v Sýrii, zde neřešíme něco jako je přírodní katastrofa. která by vyžadovala takovou solidaritu, ale týká se to politiky řady evropských zemí a tato politika přetrvává ještě dnes, protože eh, během posledního projevu pana Junkra jsme znovu slyšeli, že jedinou alternativou nelegální migrace je otevřít kanály pro legální eh, migraci. My to vidíme jako legalizaci ilegální. Migrace, která bude pouze rozložená v čase. Je potřeba si uvědomit, že i v nadcházející debatě největší politická frakce v Evropském parlamentu, z níž pochází pan Juncker, jasně řekla, ne, jsme, ne, ne, neřekla jasně, že nelegální migrace je něco, proti čemu se má bojovat. Proto je potřeba pamatovat také na naši povinnost jako parlamentu, abychom hodnotili prováděnou politiku. Teď je možné zamítnout žalobu Maďarska a Slovenska a tvrdit, že tím je problém vyřešen. Ale já chci poděkovat paní Veržia, která vychází sice z premis, které se od mých zcela liší, ale rovněž řekla, že rozhodnutí Evropské komise se neprovádí. Asi 85% států, členských států EU. Takže jestliže se nějaké rozhodnutí nedá provádět, tak to znamená, že to rozhodnutí bylo chybné. A tím bychom se měli zabývat, to bychom měli hodnotit a ne se snažit Eh, nutit státy eh, většinovým rozhodováním, právními kroky. Samozřejmě můžete říci, že by se to dalo provést, eh, kdyby ten nátlak byl ještě větší, ale já vám mohu říci, že nás to nepovede nikam. Paní Sipel, já chci jenom stručně co si říci. Pakliže si tady, kdybychom si tady položili požadavek jakoukoliv formu eh, ilegální migrace, tedy potlačovat bez jakýchkoliv alternativ, tak to znamená ve výsledku, že nevezmeme žádné uprchlíky potom to znamená, že co se týče našich mezinárodních eh, závazků, že lidé, kteří prchají před mučením, válkou a pronásledováním v, míst, v Evropě, nebudou mít místo, protože nebudou mít žádné, eh, žádnou příležitost přijít do Evropy. Nemají vízum a pak, když sem chtějí přijet, tak je možné přijet pouze ilegálně. A proto pan Juncker říká, že ti lidé, kteří opravdu potřebují ochranu, musí eh, mít možnost přijet legálně. Eh, před určitou dobou Poláci využívali těchto legálních migračních vln a, e, a cestovali do západní Evropy a do USA. Paní Gomez. Ano, děkuji. Já chci říci, že jsem ráda, že soud vyjasnil e, ten případ a Chci a čekám od komise, že bude trvat na tom, aby ty země, které se postavily proti rozhodnutí o přemístěvání, budou skutečně přinuceny dostat svým odpovědnostem nejenom tím, že přijmou ten alokovaný příděl lidí, ale že také budou uvaleny sankce. Já jsem z Portugalska, já to opakuji znovu. Eh, Portugalsku bylo vyhrožováno sankcemi, eh, sankcemi, eh, jak si, se týče strukturálních fondů, protože jsme o desetina místa neplnili neplnili závazky aktu růstu a stability. A to jsme nepodašovali žádné mezinárodní právo ani evropské právo. Protože to, co my jsme nedokázali, vlastně se eh, netýkalo základních smluv, ale mezivládních rozhodnutí. Neboli je potřeba uvalit sankce, pakliže ty výše zmíněné země nesplní svou odpovědnost, zvláště po rozsudku, rozsudku Evropského soudu. Mám otázku na hosty z komise, jestli nám mohou říci, eh, co se děje tedy eh, se ze situací v Bulharsku v návaznosti na Turecko. Protože my víme, jak to je. Když, ta, když ty počty eh, klesnou v jedné zemi, tak se zvýší v jiné zemi. Neboli by nás zajímalo, jestli skutečně tedy to prohlášení EU Turecko funguje tak, jak eh, fungovat má, je důležité vědět, eh, co se děje na všech frontách. Chci se zeptat, co se děje. Vy jste hovořili o situaci nedoprovázených dětí, o tom, že je potřeba tomu věnovat zvláštní pozornost, těch dětí, které jsou v Řecku a v Itálii. Skutečně se ta situace zlepšila, protože eh, ta zařízení tam eh, mají problémy s kapacitou a eh, je tam málo státních zástupců, soudců, kteří by to řešili. A co se stalo s těmi dětmi, které zmizely? to jsme se dohodli, že prostě jenom vlastně se vypařili, nebo je nám jedno, že třeba e, vlastně skončili v rukou e, sítí organizovaného zločinu nebo něco takového podobného, takže sleduje to někdo v členských státech, nejenom v těchto zemích, e, Řecku a Itálii, ale kdekoliv, tedy se, kamkoliv se ty děti mohly dostat. A pak se chci také zeptat, Řekli jste, že stále ještě se snažíte přinutit země, aby splnili tedy svůj závazek solidarity a provedli přemístění. Bylo řečeno, že některé země, které mají mnohem větší možnosti eh, přijmout eh, lidi z Řecka a Itálie, vlastně se eh, jak si nenaplnili zdaleka ty cíle, jako příkladu Španělsko. Co tady udělala komise, aby přesvědčila země, jako je třeba Španělsko, aby eh, splnilo své závazky a s jakými dalšími problémy se setkáváte se zeměmi, jako je moje vlastní země, Portugalsko, kde, pokud já vím, eh, tam eh, neschází otevřenost a ochota přijmout lidi, přemístění, ale spíše, když lidé přijedou, tak už jsou organizovaní, protože byli dlouho v Řecku nebo někde jinde a e, chtějí prostě od nás odjet někam e, jinam. A ta, ty poslední údaje, co jsem slyšela, že snad 50% lidí, kteří jsou přemístěni do Portugalska, hned vlastně odjedou někam jinam. A co se s tím dělá? Vyvíjí se nějaké úsilí, aby tedy se vrátili zpátky do té země, kam mají být přemístěni a konečně Libie. A plně souhlasím s tím, co řekla Birgit Sipl. Když nebude existovat bezpečná a právní cesta, tak to znamená, že jsme nedostáli našim závazkům eh, v oblasti mezinárodního práva chránit uprchlíky. Takže se vás chci zeptat, jestli byl učiněn jakýkoliv pokus eh, o přesídlení lidí, kteří eh, jsou v Libii a kteří se kvalifikují jako uprchlíci. Pokud já vím, eh, UNHCR ani nemá právní základ na fungování v Libii, nemají tam žádnou pořádnou strukturu. Je tam několik místních lidí, kteří ani nejsou schopni něco dělat. Trošku se to liší od Mezinárodní organizace pro uprchlíky, ale ti zase nemají vlastně možnost fyzicky někoho přesídlit, přemístit. Takže za, to vlast, za co vlastně eh, jsme spolu zodpovědní v Libii. Mě to velice trápí, protože v Libii naprosto chybí jakákoliv vláda či zpráva. Nebo tam jsou dokonce tři. A obávám se, že tam vlastně financujeme Eh, nejpříšernější koncentrační tábor, kde se lidé mučí. Pane Jurek, chcete něco dodat? Máte nějaký dodatečný dotaz? Ano, no, ještě na doplnění. A ne, to nepouze ve vztahu k tomu, k tomu, co říkala paní Gomeš, ale ještě jsou k tomu, co se říkalo dříve. To znamená jedna věc. Jednak jsou jsou, ty, ty, kdo zemřou, jsou vlastně oběti, oběťmi té eh, migrace. Měli bychom si uvědomit ten charakter, povahu toho procesu, který eh, jehož jsme svědky. Musíme si přijmout nějaké rozhodnutí, jestli jsme státy práva nebo ne. Jestli uplatňujeme právo nebo ne. Kdyby nebylo toho přátelství s paní Kudreckou z Polska. To, co říkala o Polácích a Maďarech, kteří opouštějí e, svoji zemi, to ne, nebylo nemys, na místě. My tady směšujeme určité věc, věci, ale je, to, je tady pravda, že e, desítky tisíc Poláků zůstali ve Spojených státech a jinde, ale to byli vojáci, kteří byli zra, zrazeni a pak hodně lidí odešlo v roce 56, to jsou lidé, kteří hájili Evropu a kteří byli zrazeni Evropou. Celá řada Poláků eh, odešla ze staného práva. To jsou lidé, kteří hájili Evropu, jsou to lidé, kteří vlastně vydláždili cestu Evropě tak aby většina zemí v západní Evropě nemusela vynakládat tolik na obranu. To jsou lidé, kteří odešli eh, ze svých zemí v zájmu Evropy, ale to, to co se děje teď, je jiný proces. To je proces, v němž jsme, v eh, zemi, v níž jsme způsobili válku a chaos. Anna Gomeš se mnou pracuje v AFETu a oba bych, eh, měli bychom věnovat pozornost tomu, co se děje, to znamená mezinárodní organizace a zájem míru v Evropě. Pokud eh, se podíváme na eh, další eh, fronty těch válek, jistě uprchlíci jsou uprchlíci. Spolupracujeme s, Frontexem, já, já jsem tam skoro každodenně a často podívejme se třeba na americkou ambasádu abychom viděli, jaký je um, počet, jak ti, ti lidé, kteří eh, chtějí do Ameriky, tak samozřejmě dodržují právo země, do které jedou. A když je někdo v uprchlickém táboře a chce být po, politickým uprchlíkem, tak ať ukáže, že byl perzekovan, pak je samozřejmě povinností jakékoliv civilizované eh, země toto zvážit. Ale o čem tady mluvíme? Opravdu chceme ještě více takových eh, tragických eh, katastrof, jako v případě těch, těchto dětí. Dobře víme, že kdo, kdo zatím vším je? Ty mafie, ti pašeráci, převaděči, kteří vydělávají obrovské peníze. Vnímeme to v tomto kontextu. My nesplňujeme základní povinnosti parlamentu, to znamená přijmout odpovědnost. A já vás budu, chci varovat. Je samozřejmě těžké spochybňovat rozhodnutí eh, soudního dvora. Je to důvod k tomu, abychom přemýšleli o právním státu, ale musíme přesto plnit tu základní funkci a to je politická odpovědnost v Unii států. Jejich společnosti musíme zastupovat. Ale Sofie, budeme muset končit, prosím stručně. Jen pět sekund. Pokaždé, když slyším pana Jurka, tak mě napadá, jak vždycky hovoříte o křesťanských hodnotách. Ale Nikdy to neslyším eh, v těch vašich slovech. Nikdy nám neslyším mm, miluj svého bližního, nabídněme přístřeší těm, kdo ho potřebují. Eh, možná mi, můžete vysvětlit mě a teistovi jednou, co to znamená. Paní Mecola, Roberta Mecola. Děkuji. Já chci zopakovat pro vás všechny slova premiéra Viktora Orbana, co se týče uh, soudního rozsudku. On vysvětlil, že Maďarsko uzná uh, soudní rozsudek. Takže jej mohu citovat. Uh, byl vynesen soudní rozsudek a vy, my se musíme držet stejné etické pozice. Maďarsko je členem Evropské unie a řídí se zakládajícími spra- eh, eh, smlouvami a proto je potřeba uznat rozsudek. Eh, půjčuji si tedy vyjádření slovenského premiéra Fica, který toto také řekli, jehož plně respektuji. Ten rozsudek je potřeba uznat, protože nechceme eh, narušovat základy Evropské unie a úcta k právu a k zákonům patří k jejím eh, samotným základům. To je tedy citace a můžete si být jisti, že Maďarsko uznává tento rozsudek a bere to vážně. Myslí to vážně. Ale myslím, že není fér eh, od paní Gomeš tvrdit, že eh, Maďarsko nebo tyto další země by měly být potrestány, protože existují některé země, které neříkají nic, ale eh, nikoho nepřemístují také. Neboli by bylo spravedlivější tedy to říci nahlas a ne mlčet a nedělat nic. Takže si myslím, že je třeba vyčkat na to, až každá země ten svůj úkol splní, jak nejlépe to jde. Děkuji. Děkuji. Dobrá, děkuji. Máme čas na odpovědi. Prosím. Děkuji. Jenom abychom rychle prošli ty připomínky a otázky. Na úvod mi dovolte říct velmi jasně. Bylo to řečeno, že tady neslyšela o těch lidech. Můžeme to vyjádřit různě, ale abych vyjádřil tedy své obavy ohledně lidí eh, na těch ostrovech, hovoří, myslím na ty lidi. Byla to otázka těch eh, přijímacích podmínek. V Turecku kolik lidí kolik dětí eh, může chodit do školy. Kolegové z DG NIR mohou možná dát podrobnější informace, ale samozřejmě já nemohu zaručit, a, že každé syrské dítě v Turecku chodí do školy, nebo že o všechny, že o všechny je postaráno. Ale mohu, mohu zaručit, že za podpory komise díky této podpoře mnohem více eh, dětí chodí do školy než dříve a mnohem více lidí, lidem se dostává zdravotní péče a další věci. Ale ty podrobnosti bych nechal na kolezích. té Nír. Tak to byla ještě otázka ohledně toho, jestli jsme přihledli k nákladům per capita. Já osobně se domnívám, i když jsem ekonom, abyste asi se mnou souhlasili, že tohle není správný způsob, jak se na ten uprchlický problém dívat. Ale jistě, někteří lidé se budou na to dívat ekonomic, ekonomického hlediska, pak bude ta matematika jednodušší. Jistě, že je to nákladnější se starat o lidi v Evropské unii, než se o ně starat vně. A myslím, že to není správný způsob, jak se na to dívat, ale protože jste to zmínili, tak to musím říct. Lidé na ostrovech a stres a, eh, eh, jejich eh, podmínky. Takže to má dvě úrovně. E, existuje tedy e, stres a obavy z toho, jaké budou, budou, jaká bude budoucnost, to znamená, jak dlouho budou muset čekat. A pak jsou ty konkrétní samotné životní podmínky. A na těch ostrovech dochází k takovému pohybu opačnými směry jak jsem řekl, nejsem spokojen se stájí, stávajícími fyzickými podmínkami života na těchto ostrovech, což prostě souvisí s přeplněním. Jistě mohu vám říct, zlepšuje více lidí, catering a tak dále, doktoři, kteří tam přicházejí. A skutečnost je taková, že je teď v těchto zařízeních více lidí, než nakolik to bylo nastaveno. A to je důvod ke znepokojení. Další zdroj e, znepokojení to jsou cítí lidé, kteří chtějí jít do, někam jinam do Evropy a nemohou. Ale tento aspekt je možná teď trochu méně významný než dřív což také vidíme na základě toho, že dochází k poklesu těch bezpečnostních incidentů, protože prostě ten čas, po který lidé jsou na ostrovech, se snížil dramaticky. To nekonečné čekání na první schůzku, na pohovor, to vyvolávalo hodně napětí. Jistě, jsou lidé, kteří dostanou druhé negativní rozhodnutí a přesto nechtějí zpátky, to je jasné ale prostě některý ten stres, zbytečný stres, jenom že člověk čeká, neví, co se stane, nemá žádné informace. Tak z této perspektivy, v tomto směru se to zlepšilo. Pak to byla také otázka, jestli se nebojíme toho, že když turečtí uprchlíci přijdou sem, že turecká vláda to bude používat a bude je chtít vydat zpátky, až, protože jinak pohrozí, že uvolní své vlastní eh, ty uprchlíky, kteří by chtěli do Evropy. Já myslím, že by na tom nezáleželo, protože v Evropské unii, a to, za to nezodpovídám já, ani komise, ani politici, ne, nezodpovídají za to, jestli ta osoba vrátí nebo ne. Je to naštěstí rozhodnutí nezávislého soudního systému. Takže to je eh, jakousi útěchou, že může být vynakládán politický tlak, nátlak, ale to na nic nezmění. Takže to mě za tolik neznepokojuje. Nejsem tu proto, abych hájil členské státy. A pokud jim musím kritizovat, budu je kritizovat samozřejmě, a komise to někdy dělá. Ale chci vyjasnit jednu věc, nebo pár věcí. To, že podmínky jsou těžké na těch ostrovech, nesouvisí s nedostatkem financí. Není to tak, že kdyby peníze dali víc lidských států, že by situace byla snadnější. Ne, je dost peněz a mobilizujeme tyto prostředky. Ale prostě fakt je, že prostor a kapacita, eh, to všechno je omezené z hlediska počtu lidí, kteří tam jsou. A ukázalo se, že to být nesmírně těžké z hlediska místního společenství, eh, z hlediska těch místních komunit, které tam jsou, nějakým způsobem od nich dostat, získat více prostoru. Že to je právě ta otázka, jak můžeme zlepšit situaci v tomto směru. Ale to nemohu nějak vynutit či, dobře, neříkám, že členské státy jsou bez viny, ale to, tohle není z toho důvodu. Dále, pokud jde o ty relokace, komise přijala určité kroky této věci. A chtěl bych zopakovat, co jsem již řekl dříve. prostě není možné se neustále vracet k té otázce, jaká je to ostuda, že jenom kolik lidí bylo, nebylo relokováno z těch 60 tisíc. Prostě není žádných 60 tisíc. Teď hovoříme o Syřanech, kteří by mohli být přemístěni. Pokud je nemáme eh, pod kontrolou, nemůžeme je relokovat. Pak další otázky těch 1920 něco návratů do Turecka, jak to je, souvisí s Itálií, to nesouvisí, je to z Řecka, nikoli z Itálie. Otázka, jak vysvětlíme navýšení těch příjezdů na ostrovy. Uvědomme si, že je tu určitá sezónnost. Když se podíváme na srpen loňského roku například, to jsme měli 110 příchozích ročně. Teď to bylo 117. V září, za září jich bylo hodně, oproti, samozřejmě to posledné zvýšení oproti tomu, čeho jsme byli svědkem. Před tím je to stále poměrně omezené množství. Snažili jsme se vzhledem k tomu, jestli byly nějaké změny nebo ne, ale zatím nejsou žádné indikace schále, dochází k tomu, že přesně někoho prostě zachycujeme další lidi, nemáme jasné vysvětlení. Je to prostě tak, jak to je. Ale řekl bych, že je to v rámci normální fluktuací. Jeden poslanec nesouhlasil s, ohledně počtu úmrtí Jistě to, na to má právo, ale řekl bych, že aspoň můj názor. Já se na to nedívám jako nějak, na nějaké jenom poměry, nějaké zlomky. Prostě je důležité, jestli zemře 1100 eh, lidí nebo 100 lidí. Nejde jenom o ty poměry. Bulharsko, co se tam děje. Nemám příliš jasný obrázek ohledně toho, co se děje v Bulharsku. A pokud vím, když se podívám na ta čísla, ne, že by tam bylo nějaké masivní, nějaký masivní nárůst, vidím některé informace o lidech, kteří zkouší některé další trasy, ale z relativního hlediska, z hlediska absolutních čísel, myslím, že je to stále poměrně omezené oproti těm číslům, které jsme, tam, které, které jsme měli dříve. Myslím, že to už pomalu skončím. Ještě poslední věc. Otázka ohledně legálních kanálů cest Libie. Já prostě s Libí se tolik nezabývám, takže k tomu se nevyjádřím, ale chci říct jednu věc. Význam těchto eh, legálních cest. Nikdo eh, z nás nechce, abychom se ocitli v situaci, kdy nějaká zranitelná populace bude riskovat život, aby buď přešla hm, překročila středom, střed, středozemní moře nebo Egejské moře. už souhlasíte nebo ne? Tak, myslím, že tohle je zásadní věc. Způsob, jak toho dosáhnout, je abychom spíše než nelegální přechody měly tedy nějaké legální cesty. Děkuji, pan Nielsen. Děkuji. Jenom několik věcí, co se týče uh, soudního rozsudku komisař Avramopoulos napsal ministrům zmíněných členských států. Čekáme na odpověď, ale uh, myslím, že by měli splnit ten rozsudek a to ještě mohou co se týče nátlaku na členské státy a dosaženého pokroku, to zkoušíme na všech úrovních, na politické úrovni pomocí této zprávy. Úzce spolupracujeme s, členský, s členskými státy přes styčné důstojníky v Aténách a Římě. Asi to eh, nejnutnější, co můžete říci, eh, dělat je eh, číst hm, uplynulé tedy zprávy o pokroku, ale vidíme tak, že se řada věcí daří zlepšovat. Ne všechny eh, členské státy, ale některé zvýšily ty své závazky minulý měsíc, takže ta situace není tak beznadějná, daří se nám dosahovat pokroku, chtěli bychom rychleji, ale je to lepší. Některé členské státy již splnily ty své závazky, co se týče Řecku, a některé členské státy to prostě vlastně nemohli naplnit tu plnou kvótu, protože ani nebylo dost lidí, které by, kteří by se dali přemístit. A k tomu, co se týče přesídlení, i když toto není právně závazné, eh, tak už eh, docela hodně členských států splnilo svůj závazek, který eh, učinili v roce 2015. A co se týče sekundárních pohybů lidí, kteří byli přemístěni, ano, to je problém v několika členských státu, státech, ale v, v zásadě jde o menšinu států. A co se týče zkušenosti, co jsme udělali a co je možné si z toho odnést pro budoucnost, bezprostředně po příjezdu do členského státu přemístění je potřeba, byly, byly k dispozici tedy Eh, odpovídající, eh, za, odpovídající eh, možnosti zařízení, instituce, které lidem pomohou, aby se mohli pozitivně rozhodnout, že tam zůstanou. A také je potřeba aplikovat pravidla. Takže když někdo přejede do nějakého členského státu, tak platí Dublin, neboli takovou osobu je třeba vrátit do toho členského státu přemístění. A to je také důležitý signál o takového členského státu, takového uprchlíka odeslat zpátky, protože tady neplatí žádný volný výběr. Co se týče dětí, co se týče Řecka, co máme ve zprávě, my jsme přemístili 420 z 5 26 nedoprovázených dětí. Myslím, že ten počet je teď ještě trošku vyšší, protože tohle je číslo staré dva, dva týdny. Co se týče Itálie, tam máme 31 Eh, přemístěných dětí, což je málo, ale v porovnání s nulou před dvěma měsíci eh, jsme to alespoň nastartovali a Italové plní naše návrhy na postupy a již eh, už máme závazky od některých členských států, které se přihlásily, že ty děti přijmou malý, ale významný pokrok, jehož bylo dosaženo. A k otázce, kdo vlastně spadá do těch 6 až 7 tisíc, které zbývá přemístit, to jsou lidé, kteří již přijeli, většina z nich je pravděpodobně v Itálii, to je způsobeno ve spožďování s registrací eh, těch eh, lidí, kteří by měli právo na přemístění. Jestli to bude, poběží hladce, tak se to podaří. Zbývající malý počet lidí, ti jsou ještě v Řecku a nespadají pod vlastně to eh, evropsko-řecké prohlášení. Takže jsou to takové trochu pohyblivé cíle, ale v zásadě v tomto velikostním řádu. Co se týče přesídlování, to už pan Fervej řekl a komise to také neustále eh, jasně říká. Bojujeme proti ilegální eh, migraci a chceme zřídit legální kanály pro ty, kteří na legální migraci mají nárok, tak jak jsme řekli včera a nastavili jsme, doufejme, ambicioznější přístup. A není nic ilegálního na e, odpovídajícím procesu přesídlování, to je zcela legální způsob pro ty, kteří si to zaslouží, kteří prošli tím e, e, postupem výběru ze strany, členské stá, ze strany členského státu. Co se týče Liby, tuto otázku položte spíše OSN ti se snaží o zajištění dostatečně bezpečných podmínek pro provozování svých eh, lidí, svých úředníků. Jestli se jim to podaří, tak snad se také pokusí o přesídlení těch nejzranitelnějších z Libie. Za komisi jsme navrhli členským státům, aby i toto eh, zahrnuli mezi své priority. Nebude to asi hned, ale bylo by dobré, kdyby Eh, třeba od zítřka se některé členské státy alespoň přihlásily k nějakým závazkům, že vezmou i tyto lidi. Takže s obvyklou eh, omluvou za odpovědi, které jsem, eh, na které jsem zapomněl, předám slovo paní předsedající. Bohužel nemáme již čas. Prosím, ale velice stručně. Dobré odpoledne nebo dobrý večer. Já vím, že času nezbývá mnoho. Chci jenom potvrdit, že těch tři, tři, ty tři miliardy eur to nejsou peníze pro Turecko, to jsou peníze pro migranty z Turecka a už jsme eh, tam dali 1,9 miliard a eh, už eh, máme připraveno dalších 1,7 miliard. Do konce roku chceme Eh, naplnit ty 3 miliardy. Dnes vlastně do dneška jsme eh, financovali 49 různých projektů pomocí vládních agentur, agentur eh, OSN a nevládních organizací, abychom poskytovali humanitární a nehumanitární pomoc uprchlíků. Uvedu příklad tří přímých kontraktů s tureckými orgány hradíme provozní náklady eh, na vzdělávání pro půl milionu eh, školáků, dětí, tedy uprchlíků v Turecku a rovněž financujeme eh, primární a sekundární zdravotní péči pro 1 milion uprchlíků v Turecku a obnovu rekonstrukci 200 škol a zdravotních středisek. První výroční zpráva, co se týče e, institucí, vyšla v březnu, je k dispozici na našich webových stránkách. Jsou tam informace o struktuře a fungování té facility. Promiňte, říká předsedající, my musíme, my jsme měli tuto schůzi uzavřít ještě před, už před deseti minutami poslední věta, říká předsedající zařízení, které má na starosti řídící výbor, ten se znovu setká 8. listopadu a vybraní členové Evropského parlamentu tam budou pozváni. Ne, omlouvám se, říká předsedající. V budoucnu povedeme mnoho podobných debat na stejné téma 12. října se bude hlasovat u nás ve výboru. Prosím, pamatujte si to a děkuji vám za velice eh, zajímavou debatu. Bod 18 je odložen a další zvláštní eh, setkání výboru Libe bude v říjnu, eh, v 5. října ve Štrasburku a potom 11. a 12.